Saško, zahajuji zasedání. Začnu eh, oznámením. Na základě zjištění poradního výboru týkajícího se eh, stížnosti na obtěžování eh, ve vztazích mezi poslanci a zaměstnanci Evropského parlamentu a na základě písemného prohlášení dotyčného, dotyčné poslankyně a po vyslechnutí dotyčné poslankyně se předsednictví rozhodlo udělit trest Marii Joao Rodriguez podle článku 11 odstavce 6 a podle eh, článku 166 na základě jejího chování k akreditovanému parlamentnímu asistentovi, které představovalo eh, psychologické obtěžování. Eh, poslankyně byla informována o tomto rozhodnutí podle článku 167 a může podat interní odvolání Byru proti tomuto rozhodnutí. Podání takovéhoto odvolání bude mít odkladný účinek na realizaci trestu. Nyní můžeme začít s plenárním zasedáním. Jdeme na první bod pořadu jednání, což je prohlášení komise o e, obecném evropském rámci pro endokrinní disruptory. Chtěl bych informovat poslance, že v této debatě e, nebude catch the eye a nebudou se přijímat modré karty. Paní komisařko, dobré ráno a máte slovo. Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Před 20 lety komise přijala první strategii pro endokrinní disruptory. Můžeme být hrdí na pokrok, kterého jsme společně dosáhli od té doby. Dnes jsme považováni za jednoho z globálních lídrů v oblasti této problematiky. Od roku 1999 jsme zakázali nebo omezili používání mnoha endokrinních disruptorů. Kromě toho jsme byli první, kdo vytvořili evropská kritéria k identifikaci endokrinních disruptorů, a to v legislativě o pesticidech a biocidech. Kromě toho jsme také poskytli financování na výzkum a podporovali jsme mezinárodní organizace. Nicméně to e, nestačí. Endokrinní disruptory jsou i dnes e, globální výzvou, a zdrojem obav mnoha občanů. Nesmíme usnout na vavřínech a musíme posílit naše snahy. Proto komise loni v listopadu eh, přijala ucelené sdělení o endokrinních disruptorech. Tam Komise stvrzuje, že eh, je i nadále odhodlána chránit evropské občany a životní prostředí a že naplní svůj eh, závazek eh, vypracovat kritéria pro pesticidy a biocidy. Evropský přístup k endokrinním disruptorům se musí i nadále opírat o vědu a o uplatňování principu předběžné opatrnosti. Máme tři cíle. Za prvé, minimalizovat celkovou expozici endokrinních disruptorů, za druhé urychlit eh, vědecký vývoj a za třetí aktivně podporovat dialog se všemi zainteresovanými stranami. Komise identifikovala tento soubor kroků s různými časovými harmonogramy k jejich dosažení, eh, které jsou obsaženy v našem sdělení a já vám mohu s radostí oznámit, že u všech třech cílů už započala práce. A kontrola vhodnosti fitness check by měla skončit v polovině roku 2020 s 12 týdenní veřejnou konzultací v tomto roce. V roce 2019 také hodláme zorganizovat první schůzi výročního fóra stakeholderů a zahájení provozu webového portálu. Další kroky z našeho sdělení mají dlouhý časový horizont, například podpora výzkumu. Vážení poslanci, vím, že někteří z vás jsou zklamaní představou fitness check. Já vás mohu ujistit, že se nesnažíme problém odkládat do budoucna. Všichni si zakládáme na vědeckých datech, které nám umožní vytvářet lepší politické strategie. Dnes máme různé přístupy v různých sektorech, pokud jde o endokrinní disruptory. Komise souhlasí s tím, že by měla panovat koherentnost v zacházení s těmito látkami. Nicméně, než budou navrženy změny legislativy, musíme zjistit, jaké změny a jestli nějaké změny jsou nutné. Různé zacházení se stejnou látkou ještě neznamená samo o sobě nekoherentní zacházení. Už jsme provedli některá užitečná hodnocení, ale žádné z nich nepokrylo problém jako celek. Kromě toho se musíme na některé aspekty dívat průřezově, například kritéria k identifikaci endokrinních disruptorů a různé regulatorní následky. Fitness check zaplní tuto mezeru a bude se věnovat zejména těm legislativním aktům, které regulují výrobu a každodenní používání v životě spotřebitelů, a to i u těch nejcennějších látek. To je legislativa o hračkách, kosmetice eh, a materiálu, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Samozřejmě ta kontrola neproběhne eh, na zelené louce, ale na základě dat z předchozích evaluací. Chtěli bychom to dokončit rychle, aby nová komise měla k dispozici informace, k informovanému rozhodnutí. Dámy a pánové, ještě než skončím, chtěla bych říci pár slov o neunavné práci oddělení komise při implementaci relevantních politik pro endokrinní disruptory. V mnoha případech jde o velice důležité kroky, které chrání zranitelné spotřebitele. Uvedu dva příklady. Komise dokončuje prioritní seznam potenciálních endokrinních disruptorů v kosmetice, aby mohlo proběhnout rychlé hodnocení a případné následné regulatorní kroky. A za druhé v oblasti materiálů, které jsou v kontaktu s potravinami, zatím čekáme na vědec Evropské eh, rady, co se týče bisfenolu A a jsme připraveni jednat, jakmile je dostaneme. Jsem si jistá, že podporou koherentnosti eh, ve všech relevantních politických oblastech naplníme cíl, který všichni sdílíme a eh, velice ráda si vyslechnu vaše komentáře k tomuto tématu a děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko, a nyní proběhne jedno kolo řečníků jménem politických frakcí. Nejprve za EPP paní Girling na tři minuty. Děkuji. Já tady mluvím jménem pana Gizeka, který nemohl přijít a jménem EPP chci podpořit Ehm, návrh, který parlamentu, no, my souhlasíme s komplexním eh, rámcem Evropské unie pro endokrinní disruptory. V tom návrhu se zdůrazňuje řada oblastí, kde je třeba pracovat. Kdyby to byla školní práce, tak by tam bylo napsáno, je třeba vyvinout větší úsilí. Um, Potřebujeme um, šet, urychlit šetření validaci dat. Když si cením toho, co říká komise o takzvaném fitness checku, tak máme problém s rychlostí a zajištěním toho, že tato, toto téma nesmí Eh, být odkládáno. Je tady mm, celá otázka zdůrazněných látek, které se používají jako směsi, které pak mají kombinované účinky. Je tady široký koncensus. Eh, nicméně tento týden bylo běžné, aby Eh, poslanci využili poslední příležitosti v tomto parlamentu. Toto bude tedy můj poslední projev a já se k tomu chci ještě chvilku vrátit, na chvilku vrátit, protože pro mě jako britskou poslankyni, tak já chci zmínit jednu věc o Brexitu a o tom, jak se to týká tohoto tématu. Protože Brexit mě hodně mm, mm, dal velká ponaučení. učení Eh, že především v tom smyslu, že nelze postupovat ideologicky a zaslepeně, rozhodovat eh, na základě emocí nebo víry. Musíme být opatrní, co se týče eh, aktů tedy založených na, na to, že něčemu věříme, na rozdíl od důkazů. To může vést ke nepřiměřeným škodám a způsobit hm, problémy později. Jak to souvisí s endokrinními disruptory? Já myslím, že poměrně hodně, protože my hodně slýcháme o ideologické historii, hysterii v souvislosti s endokrinními disruptory. Já mám tady na mysli pozměňovací návrh číslo jedna. To je dobrý příklad. Ne, ten nepodpoříme za EPP, protože e, stejné kroky pro pro, se týkají prokázaných disruptorů, i, i tam látek, kde je jenom podezření. To zachází příliš daleko a není to vědecky podloženo. K Brexitu nám bylo řečeno, abychom nenaslouchali expertům. U endokrinních disruptorů ale musíme. Musíme pečlivě zvažovat vědecká kritéria a posuzovat je systematicky. Eh, široce řečeno, my podpoříme toto prohlášení, nepodpoříme pozměňovací návrhy a těšíme se v příštím mandátu, že se posuneme dál. Děkuji, paní Gerling. Nyní za SND na dvě minuty paní Dali. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, odklad eh, konkrétních kroků regulace endokrinních disruptorů je luxus, který si nemůžeme dovolit. Eh, disruptory jsou přítomné v mnoha materiálech, včetně plastových lahví, dětských hračkách, kosmetice, eh, obalech Evropa musí postupně eh, eliminovat nebezpečné látky, především ty, kteří, které mají tyto vlastnosti endokrinních disruptorů. Na to potřebujeme politickou vůli a konkrétní akci. Eh, máme pocit, že komise dělá příliš málo, příliš pozdě. Máme strategický rámec, nicméně stále chybí konkrétní kroky na plnou ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Říkáme to proto, že i s touto strategií tam stále nejsou hračky a kosmetika, což vede k fragmentovanému jakémusi patchworku eh, jednotlivých národních standardů, což je pak obtížné i pro spotřebitele, kteří neví, jakou úroveň ochrany můžou očekávat, a také pro producenty, kteří eh, trpí různými standardy. Potřebujeme evropský postup. A lidské zdraví musí mít přednost. My očekáváme, že komise bude rozšiřovat svoji působnost a bude řešit chemikálie, materiály, produkty jako hračky, kosmetiku a potravinové obaly. Jako socialisté a demokraté chce, žádáme právní rámec, který bude chránit naše občany. Také žádáme horizontální definici EDC, což bude v souladu s Eh, definicí VHO. Věříme, že občané mají právo vědět, že jejich každodenní životní prostředí a produkty neškodí jejich zdraví. Jménem socialistů a demokratů vyzývám Evropskou komisi, aby uznala eh, rezoluci Evropského parlamentu a naše legitimní obavy. Je na čase eliminovat endokrinní disruptory jednou pro vždy. Děkuji vám. A nyní za ALDE paní Rýs na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já tady v tomto hemisliku zasedám od roku 1995, tedy téměř 20 let a můžeme říct, že Evropský rámec pro endokrinní disruptor byl eh, prostě vyvnut pro svou dobu, ale tady se to vyvíjelo, věci zjistili, jaký dopad to má na lidské zdraví, na zdraví zvířat, že je tam propojení s některými chronickými chorobami, například s rakovinou, že to také má negativní dopady na plodnost a e, vede to k určitým neurologickým chorobám. Toto je vše ověřeno v roce 2013 jsme ještě, jsme, bylo již známo, že to je světové ohrožení, světová hrozba. A soudní dvůr v roce 2015 odsoudil Evropskou komisi, protože ona prostě nečinila, oddalovat to. A čtyři roky poté jsme ve skutečnosti příliš mnoho nepokročili, paní komisařko, tato nová strategie. Tam prostě také eh, je celá řada nedostatků. Jednak definice těch eh, disruptorů, tam eh, tam ale nejsou zahrnuty na fytofarmaceutické eh, produkty a my víme, že ta expozice, že se to týká velice často i potravin a veškeré ty materiály, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Tam je to také důležité. Kosmetika, o tom se hovořil, hračky. Takovéto substance, eh, takovéto látky, o kterých se ví, že to jsou disruptory, tady máme evropskou databázi, je jich mnoho, více než tisíc a 90 bylo eh, vlastně nalezeno v jednom jediném produktu ve Francii, takže pozor je tady třeba, abychom vylepšili ty testy pro identifikaci bisfenol, ale tady je přesně zaznamenáno, jaké nemlhé účinky to má a musím říct, že prostě Evropa nepokračuje příliš eh, rychle. Belgie, Dánsko, Švédsko a další, ty vlastně z vlastní strany něco učinili, zavedli legislativu a Tady by bylo všem hodné, abychom měli evropskou harmonizaci, neboť by to mělo přidanou hodnotu a chránilo by to zdraví eh, a životní prostředí v Evropě. A je třeba naslouchat eh, vědě, vědcům, mít strategii, která bude rychlejší a silnější. Děkuji. Paní Konečná. No. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní komisařko já myslím že je dneska smutné že zde zas a znovu řešíme otázku endokrinních disruptorů

Kolegové to tady říkali, od roku 2013 se tady mi hovoří o světové hrozbě. Eh, existuje tisíce vědeckých publikací, které říkají ano, chronické choroby, eh, obezita, diabetes, rakovina, eh, dokonce i ztráta intelektuální schopností u dětí. Toto vše souvisí s disruptory. Toto vše neboť endokrinní disruptory můžou mít negativní dopad na metabolismus dětí, neplodnost. Eh, on víme, že to, je to zapříčinují disruptory. A co děláte vy? Co dělá komise? Vy neustále hrajete o čas, chcete další a další čas, ale opřímně řečeno, celé jednovolební období a vy jste sama říkala, že jste v roce, že jste měli strategii k roce 1999, takže co jste udělali za 20 let, jak jste pokročili dál? Pouze Evropský parlament nějak pokročil bylo třeba, aby švédský ministr a Evropský parlament se obrátil na SD, aby řekli komisi, dělejte svou práci. My jsme tady vlastně mimo evropské smlouvy, protože vy ani nedefinujete, co to tedy je ten endokrinní disruptor. A já musím říci, jsem velice ráda, že poslanci Poslanci tedy se zajímají o ochranu zdraví občanů, ale co, jak reagujete, co navrhujete? Vy navrhujete, abychom tady použili zásadu uh, předběžné opatrnosti, minimalizovali expozici lidí, ale když se dívám na veškeré ty vědecké zprávy a studie VHO a tak dále, co říkají, že tady neusálí nárůst expozice? čím dál tím více obyvatelstvo je tady dostanou čím dál tím větší expozici a co děláte vy? Nic konkrétního neděláte. Eh, to řešení, které navrhujete? No, já nevím, podívejte se na to. Eh, vy tady nemáte ani společnou horizontální definici endokrinních disruptorů v kosmetice, v hračkách, v eh, přídatných látkách, v obalech pro potraviny. Máme tady biocidy, pesticidy, Rich. ano, ale váš přístup je skutečně neuvěřitelný. Podívejte se na to hodnocení, ty testy to vlastně není ani v tom souboru e, povinných věcí, když někdo žádá o to, aby, aby látka byla schválená, registrována. Já vám tedy říkám, prosím, e, musíte v této věci něco učinit, musíte eliminovat e, ty disruptory, je to toxické. Má to dopad na zdraví občanů ale to vás nezajímá. Vás vy pravděpodobně spíše nasloucháte lobbystům a jde to na úkor zdraví našich občanů. Předseda předušuje, děkuji. Paní komisařko, nyní vám dám slovo na odpověď. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za vaše komentáře. Téměř 20 let po první eh, strategii pro endokrinní disruptory eh, toto zůstává globální výzvou a problémem pro mnoho evropských občanů, jak jste všichni zdůraznili když jsme dosáhli významného eh, pokroku v lepším chápání endokrinních eh, disruptorů, tak s vámi souhlasím, že je důležité, abychom společně zvýšili úsilí EU. Jak už jsem zdůraznila, eh, služby komise již začaly pracovat na jednotlivých eh, akcích v oznámené strategii minulého roku. Současně zvýšíme eh, implementaci stávajících politik, které jsou relevantní pro endokrinní disruptory. Toto je oblast koordinace v různých, kde je eh, významná potřeba koordinace jednotlivých politik. Já vyzývám parlament, aby nám pomohl chránit občany při zachování vnitřního trhu, který bude fungovat pro spotřebitele i podnikatele. Na závěr mi dovolte, prosím, vážení poslanci, abych jménem svého kolegy, pana komisaře Androkajkise a sebe samotné, abych vám popřála hodně úspěchů ve vašich dalších eh, budoucích eh, krocích. Děkuji. Já jsem dostal eh, jeden návrh rezoluce na uzavření této debaty od EPP, SND, EKR, ALDE, Zelených a GUE. Debata se tímto uzavírá a hlasovat se bude dnes. Přecházíme k dalšímu bodu a to je zpráva paní Klune, což je prostředí jednotného evropského námořního portálu. A tady dám slovo zpravodajce na čtyři eh, minuty. Prosím, paní Klun. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, ehm, stínoví zpravodajové. Toto pro nás bylo velice pozitivní Mm, jednotný námořní portál má umožnit eh, přepravu, ustanit přepravu zboží v evropských přístavech, zajistit eh, to, eh, že když připluje loď do přístavu, tak budou harmonizovaná data, která bude muset poskytovat. Nyní je ta situace roztříštěná, není to snadné, když Mm, loď připluje do eh, přístavu i v jedné zemi, tak mm, musí třeba splňovat různá, různé požadavky v různých přístavech. A ta myšlenka je, že by to bylo efektivnější, harmonizované a ta data byla stejná. Mm, my jsme spolupracovali s řadou přístavů námořních, navštívila jsem je eh, Některé přístavy jsou velice pokročilé, jiné nikoli. Představa je taková, aby všechny byly na stejné úrovni díky tomu jednému jednotnému eh, portálu. Takže, jak jsem řekla, byla to velice dobrá spolupráce i trialogie. Chci poděkovat paní komisařce za její čas i rumunskému předsednictví. Mm, všechno postupovalo velice hladce První zprávy zde v Evropském parlamentu bylo náhodou s eh, partnerství s zastupci tohoto sektoru, takže jsem velice ráda, že jsem nyní schopna eh, um, usnadnit, eh, přispět jim tedy k usnadnit jejich obchodování vzhledem k tomu, že začíná jednání s USA, um, s Kanadou už bylo podepsána dohoda, další se, dohody se chystají, což znamená větší biznis pro námořní dopravce přístavy a nakonec i evropské spotřebitele. Takže to je skutečně pozitivní pro přepravce nebo námořní dopravce i přístavy. Zjednodušení systému, vytvoření jednotného portálu, vzhledem k tomu, že tam je 2 miliony tedy návštěv. Některé e, přístavy stále používají technologii z 70. let a papír. Tím se toto změní, e, zlepší se konkurenceschopnost, to je velmi důležité, harmonizace reportingu, zvyšování efektivity, snižování administrativní zátěže e, ve výši 720 milionů do roku 2030, což je dobře. Byla tady řada otázek, které jsme museli vyřešit. Jednak, že přístavy které již existují, tak tam někdy byla potřeba dodatečná data, na něk- výjimky, které bylo třeba vyřešit, ale jenom na omezenou dobu. Technologická neutralita byla také naší disk, součástí našich diskusí a my jsme rádi, že e, toto je tam řešeno. Ehm, Dal, další eh, eh, otázka také vládní eh, hm, regulace. To je důležité pro přepravce, pokud budou tedy ty změny implementovány, kdo to bude sledovat, kdo bude zodpovědný, to znamená řízení nebo odpovědnost. Těším se tedy na další fáze implementace a těším se na výsledky snižování, ve smyslu snižování byrokracie pro přepravce a hladký pohyb zboží v evropských přístavech. Děkuji. Prosím, paní komisařku, o slovo. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, Komise je velice ráda, že zákonodárci dospěli k politické dohodě o tomto nařízení, které zřizuje jednotný evropský námořní portál. Nyní konečně budeme moci zareagovat na eh, dlouhodobé žádosti námořního odvětví o plně harmonizované prostředí pro eh, reportování o lodích ve všech evropských přístavech. Zejména bych chtěla poděkovat eh, s paní zpravodajce Klun a také stínovým zpravodajům z výboru TRAN. Jsem ráda, že vás tu všechny vidím. Děkuji jim za jejich práci a odhodlané úsilí, které umožnilo dohodu a to hladkou a rychlou. Provozovatelé lodí dnes tráví eh, za každou návštěvu přístavu jedna až tři hodiny podáváním zpráv. Eh, nová pravidla sníží tento čas o 60%, čímž bude ušetřeno zhruba 2,5 milionu hodin každý rok a čímž se zase sníží administrativní náklady a to až o 725 milionů v lodním sektoru do roku 2030. To bude umožněno přijetím společného souboru eh, definicí a standardů a existencí jednotného portálu v interoperabilním prostředí a také poskytnutím harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv. Tento nový portál uh, umožní také uh, sdílení a opětovné využívání dat a také uh, implementaci pravidla zpráva reporting pouze jednou. Úplná implementace tohoto portálu ukáže, že Loď bude podávat zprávu vždy stejně bez ohledu na to, který evropský přístav nas, na, navštíví. Z toho bude těžit celá logistická síť, neboť informace poplynou mnohem hladčeji. Lodní sektor považuje toto nařízení za jedno z nejrelevantnějších eh, v oblasti zlepšování eh, provozní efektivity a snižování administrativní zátěže. A sektor už nyní vyslovil značnou spokojenost s textem kompromisu. Domnívám se, že tento kompromis nejen uspokojuje všechny požadavky tří institucí a námořního sektoru, ale také prospěje celé logistické síti tím, že podporuje digitalizaci a efektivnější tok informací, což má samozřejmě přímý dopad na konkurenceschopnost a na možnosti námořního sektoru plně se integrovat do multimodálních řešení. Děkuji vám. Děkuji, paní komisořko. Nyní promluví řečnici jménem politických frakcí, nejprve za EPP pan van de Kamp. Děkuji, děkuji mnohokrát. A při nádherné dopoledne všem, kteří jsou přítomni dnes v sálu. Rovněž bych chtěl poděkovat paní Kulun za její zprávu kterou vytvářela v relativně komplexně, v relativně obtížném období. Myslím si, že ta zpráva je dobrá, že to povede ke zvýšení efektivity a také budeme mít dopravní systém, který bude lépe respektovat životní prostředí. Jednotný námořní portál pokrývá celou řadu různých Aspektu od eh, vlastně okamžiku plutí lodě do přístavu. A mm, nejedná se pouze, pane předsedo, o nějaké papíry a jejich vyřizování, ale týká se to také celních záležitostí, deklarací o nebezpečných látkách a celé řady dalších věcí. Tato eh, směrnice, které dříve existovala, to je směrnice z roku 2010, má být tedy tímto zrušena. Proč tedy komise se rozhodla navrhnout nový text, který přinese více jednotnosti, harmonizace a jasnosti? Já osobně Pane předsedo, mám jistá znepokojení, co se týče eh, vlastně propojení těch různých systémů a jejich interakcí. Zejména mám na mysli ty tzv. Port Community Systems. Eh, systems. Jak to bude fungovat v praxi? Doufáme, že paní komisařka bude dohlížet nad eh, implementací tohoto textu. Pane přece, toto je mé poslední vystoupení v tomto parlamentu. Chtěl bych poděkovat všem za vynikající spolupráci, která nás spojovala během eh, tolika dlouhých let. Děkuji také panu Teliškovi a paní Bulce, Děkuji mnohokrát. Pane Vandenka, kdyby tento sál byl plný, což bohužel není, tak byste asi eh, měl eh, značný aplaus z strany některých klíčových eh, postav nejenom výboru TRAN, a já jenom mohu zopakovat, že mi bylo skutečnou ctí s vámi spolupracovat, jistě nám tady budete chybět. Děkujeme vám a nyní za SND na dvě minuty pan Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a milí kolegové, děkuji paní zpravodajce, stínovým zpravodajům a kolegům a komisi za dobrou spolupráci na této zprávě. Hlavním cílem tohoto nařízení, říká eh, pan řečník, byl snížení administrativní zátěže. Tohoto cíle jsme rozhodně dosáhli. Nový text znamená méně byrokracie pro rejtaře, pro posádky lodí, pro přístavní úřady a přístavní personál. Máme tady sjednocené ohlašovací formality pro lodi, což zcela jasně zjednoduší výměnu informací mezi provozovatelem dopravy přístavy a přístavními úřady. Zároveň jsme zajistili, že bude do, ne, existovat dobré školení eh, pracovníků v přístavech, kteří budou zapojeni do tohoto nového systému. Je nám jasné, že pokud má přístav dobře fungovat, musí mít dobře vyškolené pracovníky. Ale ne pouze pomocí tohoto textu jsme vytvořili vylepšení pro evropské přístavy. Během posledních pěti let jsme v této věci učinili několik kroků. Například přístavní balíček, který je, musí být uplatňován již několik týdnů v členských státech. To bylo nařízení pomocí, kterého jsme zabránili nucené liberalizaci, zlepšili finanční transparentnost a posílili práva zaměstnanců. Pak zde máme také směrnici která se týkala vykládky odpadů. Touto směrnicí jsme e, zásadním způsobem přispěli k zlepšení ochrany životního prostředí. Na konci tohoto legislativního období bych chtěl vám všem poděkovat za dobrou spolupráci a myslím si, že můžeme i tak trochu pochválit sami sebe. Přispěli jsme k zlepšení konkurenceschopnosti evropských přístavů a to je dobré, ne pouze pro mé domovské město Hamburg. Děkuji vám. Děkuji a nyní za Alde paní Meissner na dvě minuty. A děkuji, pane předsedování, komisařko, vážení kolegové. E, dnes se skutečně uzavírá kruh, nejenom protože to je můj poslední příspěvek jako e, poslankyně, ale když jsem byla v roce 2009 ve dopra- výboru pro dopravu, tak se pamatuju, že náš belgický kolega tehdy mm, pracoval na tom minulém zákoně, to znamená na tom e, mm, digit, na tom nařízení týkalo se eh, digitální eh, dokumentace pro přístavy. Eh, Nevšude se to muselo používat. My jsme si mezi tím všimli, že to mm, nefungovalo dobře, ani Německo, ani jinde. A nyní jsme udělali významný krok dál digitální, tedy odbavení, Každopádně um, už nebude na papíře, což bude zlepšení, bude to dobré pro všechny zúčastněné. E, Knute, ty jsi mi prostě vzal slovo teď. Na to jsem právě chtěla říci, my jsme oba ze severního Německa. Já jsem chtěla říct, že v tomto mandátu jsme skutečně dosáhli mnohého pro přístavy, ať to začínám tvojí zprávou, tím přístavním balíčkem, byla to hezká spolupráce, pak Eh, byl moje legislativa ohledně lodí a nyní dnešní zpráva. Myslím, že v tomto období jsme udělali hodně pro přístavy. A také, protože to je můj poslední příspěvek, tak chci poděkovat všem. Jsem velice ráda, že z těch, eh, kteří eh, tady jsou, tak to je hm, každopádně důležité téma. Ale toto jsou všechno um, E, vlastně lidi, kteří já důběrně znám za těch posledních pět až deset let a skutečně mě to velice bavilo. Myslím, že Evropský parlament je to nejdemokratičtější, co existuje. Jsem tady mm, velice ráda, ale těším se také na budoucnost a jsem ráda, že tady je Violeta Buč a Pavel, který e, teď předsedá. To je můj kolega z ALDE pro dopravu, takže velice děkuji všem Ehm, já zůstanu tedy věrná eh, námořnímu sektoru. Děkuji. Paní kolegyně, to, co jsem řekl panu Fandekampovi, eh, platí právě tak eh, i pro vás jste jedna z těch, kteří po sobě zanechají významnou stopu v Evropském parlamentu. Znovu musím říci, že nám budete chybět. Nyní jdeme na další řečnici jménem EFDD na minutu a půl paní Seymour. Pane předsedající, děkuji vám. E, já si uvědomuji, jak důležitá je tato zpráva pro to, aby se vidělo, jak budou zjednodušeny e, reportovací povinnosti. Konečně se v Evropské unii škrtá byrokracie. Nicméně e, mě dělá starosti skladování dat a monitorování jeho opětovného používání. Evropa, Evropská unie je pouze tak slab, silná jako nejslabší článek a uniformní přenos dat si myslím, že není nijak prospěšný pro Britské britské přístavy. Většina britských přístavů je soukromně vlastněná a něco osobního. Možná je tohle moje poslední řeč v tomto sále. Chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych poděkovala všem zaměstnancům parlamentu, včetně vždy trpělivých řidičů, kteří jsou vždy úslužní a zdvořilí a vždycky takový byli po celou dobu, co tu jsem. Děkuji vám moc krát. E, budu vždycky pra, bránit práva těch z vás, kteří budou podporovat evropskou vizi, jestliže si tak přeje vaše země. Vím, že mnozí z vás špatně chápou, proč chce Spojené království opustit evropský projekt. Řeknu k tomu pouze tohle. Měli byste naslouchat a hledat způsob, jak komunikovat a být dobří sousedé, protože Brexit Party už nyní vede v průzkumech veřejného mínění. Děkuji, paní kolegyně, a přeji hodně zdaru i vám. Další řečnicí je na dvě minuty paní Pěty Kejnen. Myslím si, že je potřeba, aby v Evropské unii co nejlépe fungovala ekonomika, takže musíme udělat vše pro to, abychom její fungování zlepšili. Proto bych chtěla poděkovat jak komisi, tak zpravodajce za vynikající spolupráci. Jasně se tady ukazuje, čeho lze dosáhnout, když Evropská unie dělá věci společně, jak šetříme náklady, jak rozšiřujeme kapacitu přístavů a tak dále. To je také o velice dobrý příklad toho, co dovede v praxi digitalizace. Jak pomocí digitálních nástrojů pro reportování, pro dohled, monitoring a další věci můžeme dosáhnout značných finančních úspor a zlepšit kvalitu. Nicméně po těchto slovech díků eh, bych chtěla vyslovit také několik přání ale jsem si, jsem, jsem si plně vědomá toho, že už dnes jsou evropské přístavy velmi eh, ekologicky šetrné oproti celosvětové situaci. Na základě eh, cirkulární ekonomie bychom měli vytvořit harmonizovaný seznam očekávání od přístavu, tak aby se jakýkoliv recyklovatelný materiál co nejvíce eh, recykloval. Mám tím na mysli třeba čištění oleje místo jeho spalování a také jak zlepšit elektronické monitorování, aby bylo lepší než dnes. Abychom mohli monitorovat, že naše lodě opravdu splňují eh, ekologická nařízení a regulace a také požadavky na rybolov, na nakládání s odpadní vodou a s jinými formami odpadů, které často zůstávají v přístavech. Přitom recyklovat by se mělo samozřejmě všechno. Děkuji nyní na jednu minutu paní Demonte. Děkuji, pane předsedo. Nové technologie mění vše, také mobilitu. Musíme být na výši všech výzev, aby Evropa zaujmula vedoucí roli to, čeho jsme dosáhli v otázce přístavů, je velice dobré. Velmi vítám, že veškeré formality byly zharmonizovány a proto také samozřejmě potřebujeme jednotné prostředí, abychom mohli lépe implementovat tuto harmonizaci. Potřebujeme více harmonizace mezi členskými státy, což eh, by ale mohlo znamenat velkou administrativní zátěž. Pokud se nám ji podaří odstranit, můžeme tak posílit modelitu a zavést více účinnosti ve využívání údajů. Děkuji paní komisařce za vynikající práci, děkuji také kolegům a neboť jsme Evropou národů, tak bych ráda eh, vás pozdravila ještě ve slovenštině, ve furlánštině, což paní řečnice učinila a eh, jsem velice ráda, že jsme mohli společně takto spolupracovat. Děkuji. Děkuji také za váš eh, uh, příspěvek, za vynikající bílé víno, které mi velice chutnalo. Pan Liberacký, prosím. Uh, děkuji. Uh, já Loďaři a mm, lodní přepravci se mě ptají, ze Štětína a od jednoce mě ptají, co je čeká. Mm, my jsme navrhli pro eh, pracovníky, personál přístavů, rybáře a další jednotný systém pro přístavy i lodě. Dále jsme navrhli integrovaný systém na evropské úrovni. A já chci se nechat přesvědčit, že bude, bude čistší ten systém, že bude méně byrokracie, a tak se nám podaří dosáhnout určité úrovně, která bude uspokojivá pro všechny. Tedy méně papírování, větší ochrana. Chci poděkovat panu Van de Kampovi, který nebyl přítomný, paní Meissner, pan Fleckenstein, Pavel. Děkuji za spolupráci. Paní komisařko, děkuji za eh, pětiletou spolupráci a přeji hodně úspěchu. Děkuji, také přeji všem eh, hodně úspěchů kolegovi Liberackému, nejenom za výbor TRAN, ale také biro. A nyní má slovo paní Kaputo na jednu minutu. Pan Kaputo. Spravodajové eh, v námořní oblasti musí uspokojit mnoho potřeb. Je tady nedostatečná harmonizace těch ehm, požadovaných prohlášení v různých sektorech a státech, což zvyšuje náklady. Podle odhadů komise námořní doprava ehm, tak každoročně toto zabere nějakých 6 milionů hodin práce, což je příliš. Ten jednotný portál by nám umožnil snížit administrativní eh, zátěž. Umožnilo by to obchodování, digitalizaci, modernizaci námořní mobility. Tento přístup nám, myslím, pomáhá vytvářet eh, odpovídající situaci, aby eh, mm, v jednom přístavu ta loď mohla udělat jednu deklaraci a to by splňovalo všechny požadavky ve všech přístavech stavech v EU. Nyní uh, už uzavírám uh, přihlášky do diskuse a slovo bude mít pan Faria na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, kolegové, nové technologie velice rychle mění panorama molity a v tomto kontextu Unie a průmysl musí odpovědět na veškeré výzvy tak, aby se stali světovými lídři mobilitě. Já jsem berala relativně, co se týče emisí CO2 v námořní dopravě a musím si říci, že toto nařízení je dobrý směrem pro to, které, aby se zavedly harmonizované pravidla pro ohlašovací poměrnosti v rámci plutí do přístavu a také další předávání informací a údajů kompetním eh, orgánům a provozovatelům příjmu stavů. Tyto eh, jednotné nábořní oddány by vlastně měly být propojeny s národními systémy, tak abychom měli celoevropský neutrální interoperabilní systém, který dobře bude využívat technologické eh, výhody. Nyní tedy komise vyvírá odpovídající prostředí, ale třeba aby odpovídajícím způsobem také aktualizovala. E, já si myslím, že je dobré, abychom měli takovéto plně harmonizované prostředí. Musíme mít tady lepší kooperaci mezi e, námořními e, orgány, mezi provozovateli národní dopravy a mezi provozovateli přístavu, tak jak na vnitrostátní úrovni i na mezinárodní úrovni, tedy mezi členskými státy EU. A já na závěr děkuji vám všem, pane předsedo, paní komisařce a také všem, kteří se na tomuto věnovali. Děkuji ani pan Pospíšil

Děkuji, pan Etheridge, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pět let poté, co jsem sem přišel, nastala perfektní symetrie eh, ohledně argumentů mezi eh, větší homogenizací a slučováním. A nyní tu mám svůj poslední projev a slyšíme stále to tež. A e, já si myslím, že je něco zvláštního na tom, aby zcela odlišná místa měla stejnou e, regulaci. A ani to snižování byrokracie není nějak nová myšlenka. E, já jsem tu byl pět let a za tu dobu se nic moc nezměnilo, ale mimo tyto zdi už e, nastávají změny v celé Evropě a myslím si, že je potřeba si uvědomit, že přesto, že se nic nemínění zde, tak ten výtrvané a přijdou volby a je možné, že po volbách sem přijdou zcela noví lidé s novými argumenty. Děkuji, tím jsme u konce Catch the Eye a chtěl bych poprosit paní komisařku Bulc o slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, především vám chci poděkovat za vaše komentáře, které jsou plně v souladu s naší spoluprací která nás dovedla až sem. Chci znovu zdůraznit význam eh, této, tohoto nařízení pro skutečně evropský eh, námořní portál a eh, evropskou námořní oblast. Bude to dobré pro životní prostředí, naše organizace z toho bude mít prospěch, zvýšíme efektivitu a samozřejmě Ehm, lodní doprava bude ještě konkurenceschopnější. Ehm, ještě jedno ehm, vysvětlení, co se týče komunitárního systému. Komise ne vyjadřuje nevylučuje další možné kanály, vzhledem k tomu, že rozhraní jsou k dispozici a operátoři mají možnost volby. Bude to volba pro členské státy, pro Mm, různé systémy budou moci využívat eh, datové služby a použít eh, mm, dodatečné eh, služby s dodatečnou přivadanou hodnotou, samozřejmě pokud budou dodržovat technické specifikace v žádosti podle tohoto nařízení. Na konci, nakonec chci poděkovat paní Klun za vynikající koordinaci všem stínovým zpravodajům, všem vám, kolegům za skutečně konstruktivní eh, cíle vědomou práci eh, na této velice důležité legislativě. Vážený pane předsedo, já vám přeju hodně úspěchů eh, v nadcházejících volbách. Vážení poslanci, toto je také moje poslední vystoupení před tímto parlamentem. Já chci využít této příležitosti a skutečně Eh, zdůraznit, jak jsem vděčná za ten dialog, který nebyl vždy snadný, ale byl konstruktivní a čeho si velice cením, že jsme nikdy neodešli od jednacího stolu, ať to bylo jakkoliv obtížné, což je eh, jasný signál všem Evropanům, je to v duchu demokracie, bez ohledu na to, jak obtížné bylo dosáhnout hm, toho konečného závěru, tak jsme respektovali ten eh, závěr Eh, v duchu demokracie. Já budu pokračovat v tomto duchu a chci eh, vás k tomu vyzvat, aby jsme pokračovali v tomto duchu a vytvořili udržitelný, odolný eh, evropský systém založený na demokratických hodnotách. Takže děkuji vám, bylo mi skutečnou ctí s vámi spolupracovat a přeji vám všem hodně úspěchu, ať už budete kdekoliv. Děkuji vám. Paní komisařko, myslím, že ten aplaus říká vše. Bylo to pro nás všechny ve výboru TRAN velice příjemné období, pěti let. E, já si vzpomínám na ty první dny, po té, co jste byla nominována. Ehm, a vy i my jsme e, ušli velký kus cesty. Přeji vám v příštích měsících hodně úspěchu a jsem si jist, že mluvím jménem celého parlamentu. Paní zpravodajko, paní Klune, máte na závěr dvě minuty této věci. Pane předsedo, vy jste slyšel mm, ze všech stran, jak důležité je toto nařízení. Je to Eh, vlastně výhra pro všechny, sníží se doba, eh, kdy musí dopravci dělat eh, ten reporting, je to, to skutečně výhra tedy pro všechny strany. Pozitivní velice a já chci všem poděkovat za jejich příspěvky, jejich podporu, že jsme se dostali do této fáze, skutečně to pozitivní příklad toho, co může Evropa udělat, když spolupracujeme mm, když budeme více konkurenceschopní, eh, lodní doprava bude efektivnější. Takže pro mě to je poslední příspěvek v tomto parlamentu. Doufám, že se vrátím, ale to je na voličích v Irsku, odkud pocházím a já chci poděkovat paní komisařce za její podporu pro mě ve výboru TRAN, moji práci v oblasti přístavu a balíčku mobility. To bylo velmi pozitivní a to se týče vaší práce, eh, se týče bezpečnosti silničního provozu, tak to jsem také velice sledovala. A chci poděkovat také Vimovi de Campovi, de Campovi jako koordinátorovi, tedy lídr, ale to výraz nepoužíváme v EPP, takže za jeho podporu, za jeho vedení, Eh, děkuji Gezine, také děkuji za vaši angažovanost, co se týče námořní oblasti. Mně se to velice dotýká, také vám přeji hodně eh, úspěchu v další práci. Je to velice pozitivní chvíle pro nás všechny, abych, že dokončíme něco, co udělá tedy, eh, bude, bude mít pozitivní efekt. Spolupracujeme, věci jsou díky tomu efektivní a Eh, za to vám děkuji, pane předsedo, také vám přeji hodně úspěchu vaší příští práci. To je skutečně krásná atmosféra. Proč nemůžeme mít alespoň 200 posledních dnů takovýchto eh, v našem mandátu? Takže ještě jednou děkuji. Já paní zpravodajce mám vynikající práci a eh, spolupráci ve výboru, takže uzavírám debatu a hlasování bude dneska. Ne, teď přejdeme k další zprávě a to je zpráva pana Tang ohledně zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik. Spravodaj eh, nyní eh, je tady, ano, takže můžeme pokračovat také. Vítáme vysokou představitelku mm, předsedkyně komise paní Mogherini, takže jako zpravodaj máte čtyři minuty. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Klimatická aktivistka Greta Thunberg byla tento týden v Evropském parlamentu a řekla, zachraňme planetu, jako zachraňujeme Notre Dame. A máme, má pravdu, musíme se postavit velkým výzvám dnešní doby a jednat. Musíme to dělat krok po kroku a tato zpráva, tato, toto nařízení je důležitým stavebním kamenem k tomu, aby fungoval finanční sektor nejenom pro zisk, ale také pro lidi a pro planetu. Učinit z financí eh, součást eh, udržitelného řešení a nikoli součást problému. Od začátku byla ta myšlenka radikálně jednoduchá. Učinit z udržitelnosti část DNA finančního sektoru. Ohledy na udržitelnost eh, musí platit v co nejširším kontextu na všechny finanční produkty, všechny finanční instituce, na všechny typy dopadů. A jak je to u radikálních myšlenek? Vždycky zní to jednoduše, ale implementace eh, jednoduchá není. Přesto si ale troufám říci, že výsledek vyjednávání stále ještě reflektuje tuto myšlenku. Udržitelné financování eh, by nemělo zůstat jak pouze v zeleném eh, koutě spektra. Jako projev dobré vůle, ale zároveň jako výmluva eh, pro existenci obrovské spousty neudržitelných investic. Nicméně o udržitelnosti bychom měli diskutovat v souvislosti s bankami, pojišťovnami a správci aktiv a dalšími. Znamená to, že tento ohled je potřeba integrovat do každého kroku rozhodovacího procesu. Znamená to, že každý ve finančním sektoru musí přispět svým dílem. Přesně tohle potřebujeme. Potřebujeme široký záběr a nerovné podmínky, tak aby spotřebitelé, kteří eh, chtějí vědět, jaký je jejich produkt, aby se to mohli dozvědět. Potřebujeme široký záběr také pro ty, abychom netrestali ty, kteří jsou nejlepší a abychom odměňovali ty, kteří jsou pozadu. Potřebujeme obecnou definici udržitelnosti, protože to je široký koncept týkající se celé řady aspektů, od biodiverzity až po lidská práva a od emisí až po pracovní podmínky. A um, potřebujeme široký rámec k zvládání rizik a dopadů. Nejenom identifikaci dopadů, ale také kroků, které um, budou dopadům předcházet a uh, zmírňovat je jako je povinné zveřejňování informací a e, due diligence. Myslím si, že tato zpráva je pokrokem na všech těchto frontách, což je velké vítězství. A už to rezonuje se smýšlením části finančního sektoru. E, mnoho investorů už aplikuje due diligence a dnes se mnozí z nich přihlásili e, k výzvě po povinném due diligence z čehož je vidět, že si uvědomují tu sociální hodnotu a uvědomují si, že sociální hodnota a ekonomická hodnota mohou jít eh, ruku v ruce. Chtěl bych vyzvat eh, Evropskou komisi, aby využili možnosti těchto nařízení k tomu, aby vypracovali standardy pro zveřejňování, aby eh, vypracovali posouzení dopadu udržitelných investicí a posoudili due diligence. To vše je potřeba k tomu, abychom se přesunuli k udržitelnému financování. Nařízení, opatření o kritických prahových hodnotách a o due diligence musí být srozumitelná pro finanční sektor, aby byl udržitelný, na čemž je třeba začít pracovat. A konečně, pane předsedo, chtěl bych poděkovat zástupcům Evropského parlamentu, komise a rady za to, že překonali značné rozdíly, které původně mezi sebou měli, a to v krátké době. Bylo to obrovské úsilí nás všech a já bych jim chtěl z celého srdce poděkovat za jejich snahu. Děkuji vám. Děkuji moc krát, pane Tangu. Jsem si jistý, že ty pocity jsou vzájemné. Paní místo předsedkyně Mogherini, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise předložila tento návrh v březnu loňského roku. Nařízení o zveřejňování informací je klíčovým prvkem akčního plánu komise o udržitelném financování a je to důležitá iniciativa Unie kapitálových trhů, která má docílit klimatické neutrality do roku 2050. Je to také významný krok směrem k tomu celkovému cíli, kterým je svázat finance s potřebou udržitelnější ekonomiky. Naše konzultace ukazují, že neexistuje dostatečná transparentnost ohledně toho, jak účastníci finančního trhu integrují do svých strategií negativní dopad klimatických změn a související rizika pro jejich investice, například pokud jde o eh, aktiva v oblastech náchylných k záplavám. V Evropě ročně chybí 118 miliard euro, což stoupá až na 270 miliard euro, když zahrneme vodohospodářství. Evropa Evropská komise se rozhodla věnovat čtvrtinu evropského rozpočtu na klimatické kroky od roku 2021, ale veřejné výdaje nestačí. Soukromý sektor také hraje významnou roli a měl by reorientovat toky kapitálu směrem k udržitelným investicím a bojovat tak proti nepříznivým efektům klimatických změn. Komise přidává povinnost zveřejňování informací o nepříznivém dopadu na životní prostředí. Důvodem je, že investiční rozhodnutí a finanční poradenství mohou přispět k negativním hmotným následkům pro životní prostředí a společnost bez ohledu na to, jestli strategie má environmentálně příznivé cíle nebo ne. Například investice do projektů, které ničí biodiverzitu nebo znečišťují vodu. Podporujeme toto rozšíření, které je významným zlepšením návrhu, protože dosáhne lepší transparentnosti bezpečnosti, ale při informovanosti koncových uživatelů o všech typech finančních produktů, pokud jde o udržitelnost. Tak e, zlepšíme kvalitu informovanosti o otázkách udržitelnosti. Podpoříme také tržní disciplínu a budeme tak odrazovat od vymývání mozků. Dosáhneme tak změny chování na finančním trhu, tak abychom podpořili přechod k udržitelnější ekonomice. Jak za prvé finanční subjekty budou motivovány k tomu, aby lépe zvládali eh, udržitelnostní rizika. Za druhé lepší informovanost o udržitelnosti finančních produktů a finančních eh, poradenství bude znamenat změnu změnu eh, v chování drobných investorů. A konečně vyčíslení negativních externalit postupně přispěje k nacenění těchto externalit. Komise děkuje spoluzákonodárcům za rychlou diskuzi a za dosažení dohody a chtěla bych poděkovat zejména zpravodaji panu Tangovi za to, že uřídil tuto debatu až k úspěšnému závěru. No tohle ještě není poslední krok. Komise spolupracuje s oběma spoluzákonodárci i na dalších částích balíčku, jako je klimatická taxonomie a implementace dalších kroků, které jsou součástí akčního plánu pro udržitelné finance. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně, a nyní řečníci jménem politických frakcí. Nejprve za EPP na dvě minuty paní Pětikejnen. Um, ehm, trhy eh, měří k eh, tržní ekonomiky, takže záleží, kam ty eh, finanční toky tečou. Teď máme asi 30 bilionů investovaných do neudržitelných aktiv které závisí na uhlí nebo eh, představují eh, ekologické riziko. Ale dobrá zpráva je, že investice do těchto eh, mm, kanálů, kde víme, co, do čeho investujeme pro udržitelnost, tak tam je více než dost finančních prostředků. Otázka je, a klíčem jsou informace, proto Toto nařízení ohledně zveřejňování je základ všeho nařízení ohledně udržitelných financí. To otázka, jak zveřejňujete nejenom ekologické kroky, ale také veškerý dopad vašich aktivit na životní prostředí. Někdo negativní, pozitivní, je to všechno. A je to nejenom klima, ale jsou to jiné záležitosti jako biodiverzita, využívání půdy, spotřeba vody, ehm, mm, palmový olej a podobně. Nám se podařilo obrátit to kormidlo v tomto směřování a děkuji všem kolegům Dalším krokem bude rozšíření toho pole působnosti, aby se to dotýkalo investičních eh, společností, aby investoři měli správné informace. Dotýká se to také všech typů firem, všech úrovní produkčního řetězce, takže můžeme mluvit o ekologickém účetnictví a tyto informace se eh, je možné využít pro rozhodování o investicích. Děkuji. Vidím, bohužel tady nevidím ani paní Beres, ani eh, paní Viring, takže přejdeme k panu McCarthy jménem Zelených za dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je skutečně škoda, že ne, nemohu podpořit toto Eh, téma i přes eh, velkou snahu progresivních stran v tomto parlamentu. Pravicové skupiny a rada omezila toto působnost tak do té míry, že to povinnost zveřejňování se bude týkat jenom malé pro části finančních produktů, takže banky zase zůstaly z obliga. Eh, členské státy nám vnutili vlastně to, že se nebude mm, dělat žádné kroky proti klimatickým změnám. Zveřejňování je mm, minimum od finančního sektoru, který natolik poškozuje naši ekonomiku a ekologii. Dovolte, abych zdůraznil, vědecký konsensus je, že do roku 2030 musíme zrychle změnit všechny oblasti ekonomiky, pokud máme omezit globální oteplování na 1,5 stupně. To je jenom za několik let. Když se podíváme na balíček udržitelného financování, tak je konzervativci vůbec nedbají na budoucnost planety a budoucnost našich dětí a jejich dětí. Eh, pane předsedo, je to možná můj poslední příspěvek, ale chci říci, že doufám, že příští mandát bude využit k tomu, abychom se přiblížili občanům v Evropě, že budou před námi velká rozhodnutí, velké možnosti volby. Uvidíme, zda skutečně budeme eh, chránit klimat, a nebo jenom zatěžovat rodiny karbonovými daněmi a předstírat, že jednáme. Buď podpoříme rodiny, anebo necháme eh, dále vládnout eh, jestřáby a banky. Musíme vytvářet skutečná pracovní místa, udržitelný růst – Doufám, že 30 eh, bilionů euro se nebude investovat na vytváření mm, evropské armády. Já eh, se těším, že budu spolupracovat s vámi, že tady budu do budoucnosti a vytvoříme eh, lepší unii. Omlouvám se, že jsem vás zařadil do zelených. To je asi nedostatek spánku v posledních týdnech, takže se ještě omlou, jednou omlouvám. Takže teď za zelené Paní Skotke, to minutu a půl. Děkuji. Eh, bylo velice příjemné, že Greta, když tady eh, vyslechnout Gretu Thunberg, co skutečně eh, elektrizující. I když to byla politická bitva, abychom dosáhli pokroku, kterého jsme dosáhli, tak doufám, že bude ráda vzhledem k Evropské agendě udržitelných financí slib systémové změny, zastavit rozpad klimatu. EU zase vede e, v ekologických standardech a nyní e, schválila první režim zveřejňování pro finanční trhy. E, občané očekávají stejnou transparentnost o finančních produktů jako u potravin. Když bylo koňské maso v lazaních, byl to skandál, ale nemáme právo vědět, zda, invest, zda penzijní fond je investován do větrné farmy anebo eh, plantáže na palmový olej. My budeme nadále trvat na tom, aby některá rizika investic eh, nemohla být skrývána před občany. Ty politování hodné výjimky znamenají, že společnosti budou, muset stále invest, budou moci stále investovat do špinavých technologií. Tisíce eh, demonstrantů demonstruje za klima, aby vyzýváme kolegy v parlamentu a členské státy, aby poslouchali vůli občanů. Vyzývá k udržitelné transformaci a využití finančního systému na jeho využití. Děkuji. Za FDD pan Etheridge. Um, Děkuji, pane předsedo. Tohle rozhodně je můj poslední projev. Já odložím ty formality a řeknu, že kombinace politiky a financí není dobrý nápad. Chtěl bych říci, že mi bylo velkou ctí těch pět let zastupovat West Midlands, oblast, kterou miluju. Byly tu skvělé debaty, lidé ze všech stran si tu zaslouží respekt a doufám, že všem se bude dařit ve vašich individuálních nezávislých národech. Přeji vám všem více svobody a přeji vám štěstí. A chtěl bych využít této chvíle k tomu, abych řekl, že uh, to, to pro mě bylo občas problematické, ale jsem rád, že tu mám dobré přátele a rodinu a i můj táta a máma jsou stále ještě naživu. Celé ty roky mi pomáhali Přeji vám hodně zdaru bez ohledu na vaše politické zabarvení. Děkuji, pane Etheridge, já mohu pouze eh, oplatit vaše přání. Přeji vám hodně zdaru vám i vašim rodičům, kteří jsou pro vás po tolik let hrdiny. Nyní za SD paní Winter. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat eh, kolegovi Paulu Tankovi, sociální demokratickému kolegovi za velice dobrou eh, práci, kterou vedl jako zpravodaje za jeho neúnavné úzilní ku prospěchu udržitelného finančního sektoru. Dnes činíme důležitý krok a to ti všichni aktéři na finančním trhu budou muset v budoucnosti transparentně dávat informace k udržitelnosti produktů. Již to zde bylo zmíněno, předevčírem zde byla Greta Thunberg v Evropském parlamentu ve výboru Envy a jasně řekla, že musíme konečně jednat, pokud chceme zabránit klimatickému a ekologickému eh, neštěstí katastrofy. A nestačí si tady udělat trochu pár fotografií pro sociální média a zároveň zabránit vystoupení Gréty zde na plánu, jak to učinil jeden poslanec. I bez Gréty nemáme problém. Máme problém s uplatňováním, s implementací konverzací říkají ano, udržitelnost, ale ne v rozporu s průmyslem a s finančním sektorem. Často dochází k taktovému greenwashingu, ten je podporován a není dodržována udržitelnost jakožto politický cíl, ani ekologická, ani sociální. Před nedávnem jsem to zde viděla v parlamentu, tam šlo o tu zprávu o taxonomii, my, taxonomii, my sociální demokraté jsme předložili důležité návrhy a konzervativci je odmítli. A byly to pozměňovací návrhy pomoci, které chceme, jsme chtěli zavést povinné definice toho, co je vlastně udržitelné a hlavně toho, co udržitelné není. Co tedy musíme učinit? Jednak musíme novému parlamentu a těm kolegům, kteří zde budou v příštím volebním období a v příští volební komisi říci, že musí v tomto postupovat dále. Dnešní krok je důležitý, ale nestačí. Musíme jít dále směrem k udržitelné ekonomice a k tomu patří, aby banky eh, prováděly takové riziková opatření, tedy eh, pro ochranu před rizikem, navýšil vlastní kapitál a také zveřejňovali, pokud jejich investice mají negativní dopady. Dále musíme se v evropských volbách rozhodnout pro ty, kteří zastávají sociální, ekologickou a ekonomickou udržitelnost. Děkuji. Děkuji, já nebudu brát socialistům jejich dvě minuty, takže paní Beres, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní vicepředsedkyně, toto nařízení je poslední text, který bude odhlasován tímto Evropským parlamentem. Já eh, tady nechci dělat nějakou bilanci odcházející komise, ale jedna věc je jistá, je to dobrá věc, ten, ta organizované propojení eh, finančních a ekologických otázek. A zde eh, tomu většíme z určitého počtu vysokých představitelů na kompisy i také panu místo předsedovi semu. A já si myslím, že je to úspěch. Neboť během vyjednávání, eh, které vedl Paul Tank, jsme pokročili s tímto textem. Je to asi ta nejdůležitější část zejména co se týká oblasti působnosti. Pak tam máme dobré požadavky pro to, aby veškeré finanční produkty byly vlastně spadly do té povinnosti zveřejňovat. Je to ambiciozní vize, vize pro finanční sektor, my podporujeme návrh komise, e, cílil na povinnost veřejnování pro aktéry a pro aktiva, které jsou Eh, součástí toho, toho zeleného finančního sektoru. Je to vlastně takový první krok proti tomu greenwashingu. Ale nechceme, aby tady vznikaly nějaké niky, kde eh, vlastně pak ti, kteří spravují fondy, by na této nice ukázali, že mají nějaké veře, zelené investice a vlastně to gro těch investic by šlo ale do neekologických věcí. K tomu my se snažíme zabránit Dále podporuje myšlenku, že je třeba zreformovat finanční eh, sektor jako celek. Dále se zaměřujeme na investory a ty musí povět, eh, povinnost náležité péče, když spravují svá aktiva. To znamená, že část jejich výběru musí, prostě musí jít ku prospěchu životního prostředí. Dále je zde o transparentnost a jde o to, abychom změnili praxi finančních aktérů, jejich praktiky, aby si lépe vybírali své investice, to je velice důležitá věc, je to první krok a je třeba, aby příští Evropský parlament šel touto cestou dále. Děkuji. Tímto uzavíráme postup Catch the Eye a přejdeme dál. Slovo dostane paní Grapiny na jednu minutu. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Děkuji, pane předsedo. Mm, Paní komisařko, paní um, vysoká představitelko, je škoda, že nás je tady tak málo, když diskutujeme o tomto důležitém nařízení udržitelné investice a rizika, které je třeba eliminovat. Víme, že udržitelné investice ve financích souvisí s udržitelností investic v evropské politice. Máme politiku reindustrializace, což mm, velice úzce souvisí s tímto nařízením. A já jsem ráda, že v poslední eh, chvíli, na poslední chvíli můžeme na to, o tomto hlasovat. Nemělo by být financování bez udržitelnosti, ale musíme informovat spotřebitele, protože eh, potřebujeme eh, všechno vědět před tím, než bude přístup k investicím. Riziko nemůže být dobře řízeno především dlouhodobé bez informací. Potřebujeme větší transparentnost, toto nařízení ji každopádně zvýší. Děkuji za SND. E, vzhledem k pozdějšímu příchodu, e, já udělám to tež pro paní Víring e, Eh, jsem, jsem dělal pro paní Beres, takže eh, jim dám slovo paní Víring, máte dvě minuty a budeme pokračovat dál v Catch the Eye. Beste kolegas. Kolegové, po dlouhé cestě hm, jsme dospěli k výsledku. Nejprve bych ráda poděkovala těm, kteří vyjednávali za komisi a za radu, za jejich úsilí, nadšení. Děkuji za vyjednávání a jejich výsledky. A děkuji také za jejich vizi a za jejich eh, tvrdošínost. Vaši milí kolegové, během posledních let jste vyjednávali a měli jste jeden jediný cíl. 180 miliard eur investic, Já bych šli správným směrem dospěli jsme k výsledku, uvidíme, čas to ukáže. Já osobně jsem přesvědčena, že dnes jsme v podstatě vytvořili základ pro více udržitelnou budoucnost pro naše děti a vnuky. Tak, aby měli stejné výhody a možnosti jako my dnes. To, co hájíme, je naše klima. A tady už není za pět minut 12, ne, ale 12 a 5. Čekáme na to v podstatě již 20 let. My se snažíme, příliš zatížit finanční sektor nějakými povinnostmi, které nebudou zaplatit, protože kdo vlastně platí za špatná rozhodnutí? My všechny. Jediná možná řešení je strukturální změna. Potřebujeme trvalé udržitelné investice. Pouze tak můžeme zvládat ekonomické finanční a klimatické krize. Děkuji zpravodaj za jeho spolupráci. Toto je mé poslední vystoupení v Evropském parlamentu a já děkuji za příležitost, že jsem tady mohla vystoupit. Děkuji moc krát eh, a zase je to vzájemné. Děkuji za to, že jsi byla skvělá kolegyně. Pan Kaputo má jednu minutu. Děkuji, děkuji. Toto je mé poslední vystoupení během tohoto volebního období a já jsem velice potěšen, že mohu hovořit o tomto tématu, které velmi souvisí s udržitelností, s ekologií. Já jsem se během posledních let tomuto tématu velice věnoval. Paříž, dohoda z Paříže je pro nás důležitý základ. Nesmíme se od ní odklonit. A zelená ekonomika je jediná možná strategie pro minulý pracovních míst, které Evropa nutně potřebuje. Pomocí tohoto návrhu můžeme zlepšit komunikaci a informaci o různých finančních produktech, které jsou v dispozici na trhu a které mají povinnost mít zelený charakter. Je tedy třeba zavést povinnost pro finanční instituce, aby zohledňovala sociální, ekologické a další aspekty, které jsou důležité pro to, abychom dosáhli udržitelnosti. Nestačí pouze mít daň z uhlíku, musíme učinit více v rámci agenty Evropské unii, unie a přispět k tomu, aby cíle udržitelnosti eh, OSN eh, z roku 2012 byly udrženy a to dodrženy a to na základě eh, dohody z Paříže. Děkuji, paní místo předsedkyně. Děkuji, pane předsedo, jménem komise a zejména jménem místopředsedy Dombrovskise, kterého tu zastupuji, bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Tangovi a vám všem za vaše příspěvky a komentáře a jsem si jistá, že to usnesení bude dnes přijato a i osobně sdílím ten názor, že půjde o velký krok vpřed a dobrý způsob, jak dosáhnout dobrých výsledků. Tím umožníme cestu k rychlému přijetí legislativního balíčku, který je pro nás politickou prioritou. Je zásadní eh, zveřejňovat eh, dopady investic na životní prostředí a společnost. A přijetím vysokých standardů udržitelnosti zvýšíme transparentnost, spolehlivost a atraktivitu udržitelných finančních produktů. Eh, zlepšíme také povědomí trhu o udržitelnosti a budeme podporovat inovační strategie a inovační finanční produkty. Myslím si tedy, že máme potenciál dosáhnout změny chování na finančních trzích a přimět investory, aby investovali do udržitelnější ekonomiky, což bude velice významný krok vpřed v naší agendě udržitelnosti. Děkuji vám ještě jednou moc krát a těším se na příznivý výsledek hlasování. Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane Tangu, máte závěrečné dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říct, že jsem velice rád, že komise přišla s akčním plánem udržitelných financí. To si myslím, že je zásadní změna, kterou vedl Valdis Dombrovskis a které si velice vážím a jsem velice rád, že jsem mohl společně s ostatními přispět prvními kroky. Federica Mogherini má pravdu, tohle není poslední krok, to ani zdaleka ne. Tím se obracím i na Meta Carthyho. Ano, budeme samozřejmě pracovat dále, ale doufám, že tento první krok, jak řekla Sirpa, je jasným signálem pro finanční sektor, že dochází ke změně, že se obracíme směrem k udržitelnému financování. Tohle je důvěryhodný krok, první krok a budou následovat další kroky. Proto také eh, jsem vyzval komisi a dohledové orgány, aby pracovali dále. Já velice rád budu sloužit v příštím parlamentu a pokud ne, tak mimo tento parlament a snažit se o změny, které potřebujeme. V této debatě jsem se také naučil, že, nebo zjistil jsem, že eh, nastává změna v debatách o evropské ekonomice. Eh, musíme se odchýlit od anglosaské tradice poskytovat rychle a rozbíjet přitom. Finanční instituce jsou pouze aktéry v ekonomice, která je řízená peněžními pobídkami. My se musíme vrátit k evropské tradici, která zohledňuje zájmy všech zainteresovaných stran. Musíme se vrátit k evropské tradici, kde firmy, společnosti, finanční instituce, banky a pojišťovny jsou součástí společnosti a chovají se podle toho. To je změna, kterou potřebujeme a myslím si, že ta změna přichází. Protože já už tu vidím některé eh, první vlaštovky. Já jsem jako politik vždycky optimista, nicméně opravdu vidím příznivá znamení změny a ta změna bude velmi vítaná, protože přinese férovější a rovnější společnost. Děkuji vám. Děkuji. Rozprava je u konce a o zprávě se bude hlasovat dnes. Můžeme tedy přejít na další bod pořadu jednání, kterým je Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin. Tento návrh usnesení má několik autorů a jako první dostane slovo pan Belder na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ve svém posledním příspěvku do eh, pléna chci ještě jednou vyzvat k obraně svobody projevu v Číně ze strany všech institucí. Doufám, že po volbách Evropský parlament bude v tomto pokračovat, protože proti náboženská kampaň prezidenta si v posledních um, měsících podkopává toto základní ústavní právo. Musí to být eh, prioritou pro eh, nás. Jak eh, sledit ehm, to masové zadržování ehm, příslušníků menšin minulý rok milion křesťanů nemohli vyznávat svoji víru Představit toto rozhodně není civilizované, tento, ten čínský uh, sen takzvaný má dopad na všechny tyto lidi. Děkuji. Pan Bittigofer tady není, přejdeme k dalšímu, to je pan Scholz na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážená vysoká, paní vysoká představitelko, ve strategickém partnerství je důležité hovořit mít eh, moudrost a politickou vůli a odvahu a hovořit o tématech, kde oba dva partneři mají různé přístupy k ním. A proto mě naplně obavou, když vidím, jak se mění význam lidských práv v zemi, eh, kterou já jsem velice přátelsky, který jsem přátelsky nakloněn dlouhou dobu. Máme zde ovšem společné eh, provolání k eh, eh, listině lidských práv OSN a závěrečné prohlášení ze samitu mezi EU a Šímou 9. dubna. A proto já bych byl velice rád, kdybychom mohli vyslat delegátní zjišťovací, mezinárodní zjišťovací misi do regionu Xinjiang, abychom prošetřili situaci. Eh, já si myslím, že Čína nemá zapotřebí, aby se zbavila své vlastní rozmanitosti. Je třeba mít důvěru v demokratickou účast osob na rozvoji společnosti a tady si je třeba transparentnosti. Stavy v těch táborech v Xinjiangu, je, tak to tam vypadá, je třeba právě prošetřit v eh, důvodu toho, že také respektujeme dění důležitých článků člán, čínské ústavy která je právní státem a v právní státu nemůže žádná správní nebo policajní instance svévolně někoho zadržovat na základě vykonstruovaných nebo minimálních obviněních. A já jsem se doslechl, že pravděpodobně zadržováno eh, asi milion osob a já v tom vidím velký problém, velký rozpol k k té Číně, která je moderní, která se otevírá vlastně ekonomickým výměnám s našimi ekonomikami. A také si myslím, že je důležité, aby Čína vyvinula standardy pro ochranu údajů a soukromí, Pan řečník je přerušován. Pane Bodykofer, my jsme vám převedli řečnickou dobu a nebyl ní zájem, takže stále máte minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel několik sekund pozdě. Já se chci jako první poděkovat kolegům eh, z různých frakcí za to, že ve věcech lidských práv právě s ohledem na náboženské, etnické menšiny. Zde v tomto eh, parlamentu máme koncensus. Možná neformulujeme to úplně vždy stejně, ale společně víme, že ve vztazích mezi naší Evropskou unii a Čínskou lidovou republikou lidská práva jsou jeden ze základů našeho mm, vlastního eh, chápání sebe sama a nesmí to nikdy být zapomenuto a vždy to musí mít významné místo. Chci zmínit dvě osoby. Pana předsedu Tuska, které na, který na posledním summitu s Čínou jasně řekl, že i on to tak vnímá. A já bych si přál, aby všichni evropští lídři takhle um, jasně mluvili jako on. Um, předseda ehm, BBC eh, řekl, že o situaci, o které mluvil právě kolega Scholz, Eh, nic neví. A toto je trapné, že, abychom, mm, že vlastně obětujeme lidská práva jenom pro vlastní zisk. Tak to v Evropě nemá místo. Vážení kolegové, prosím, držte se řečnické doby, která byla přidělena. Stále máme časový tlak, takže budu muset být striktnější. Pan Jolajnen na minutu a půl. Ja, Frau. Paní Mogherini, Jistě si vzpomínáte, že při prvním eh, zasedání tohoto legislativního období jsem vás prosil, abyste vypracovala novou strategii pro Čínu eh, za Evropskou unii. A to nejenom strategii, která by se věnovala našim hospodářským vztahům, ale která by se také věnovala politickým vztahům. A musím vás poděkovat, vy jste takto učinila. Předložili jste obnovenou strategii pro Čínu která se lépe zaměřuje na to, co se v této velké zemi odehrává a jak my se k tomu stavíme. Čína proběhla ekonomickým rozmachem, který je celosvětově jedinečný. 700 milionů lidí bylo takto eh, vlastně výmuto z chudoby. To je pozitivní strana, ale to, co, čeho dnes litujeme, je ten enormní krok zpět v oblasti svobod a možností pro čínské obyvatele a víme, že od posledního stranického sněmu strana určuje všechno ve veš- veškeré oblasti občanů. Mm, ovšem rozhoduje a takto možnosti pro osoby či pro skupiny čínského obyvatelstva jsou velice malé. Zejména se to týká náboženských svobod, které jsou velice pod tlakem, i když jsou zaručeny čínskou ústavou. Před nedávem proběhl summit EU a Čína a e, v závěrech se říká, že lidská práva jsou univerzální a nedílná. A já si myslím, že Evropská unie toto od Číny musí požadovat neboť je, na světě je málo instancí, které mají tu důvěru, aby se s takovýmto požadavkem vůči Číně obrátili, protože Čína má samozřejmě obrovskou moc a my jako EU bychom to ale učinit měli. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Šojdrová.

You, děkuji jedna minuta. Eh, dubnový eh, summit EU Čína na nás zanechal takový trpný dojem, protože jsme viděli, jak Čína přistupuje k lidskoprávní otázce, ať se totiž týká etnických, náboženských menšin, tam se situace zhoršila. Čína na to zareagovala velice tak, jak si opatrně, zejména v tom svém prohlášení, že říká, že veškerá lidská práva jsou nedílná, všeobecná, vzájemně procielná a ne, nemůže to nikomu odejmout, ale navzdory všemu tady vymíníme, že se dochází pro následování menšin, obrovské problémace v Xinjiangu s Ujgury a další problémy, například represálie či mučení, Eh, nucená synizace, týká se to také Tibetu, kde byla vyvlna důsledná síť eh, dohledových eh, technologií a vlastně do Tibetu nemají přístup novináři a mezinárodní pozorovatelé. My společně s Tomasem Masem a s interskupinou pro Tibet jsme na to vždy neustále kriticky poukazovali. Eh, musíme jasně činně říci, že s lidskými právy se nemůže vyjednávat. To je také cíl našeho usnesení. Vážený pane předsedo, já bych chtěla využít tohoto vystoupení, eh, protože to je moje poslední v tomto hemicyklu po třech mandátech. Já bych chtěla tedy velice vřele a upřímně poněkovat veškerým kolegům, veškerým týmům, skvělým, se kterým jsem měla příležitost pracovat. Děkuji také všem pracovníkům parlamentu, všem službám parlamentu, který byly skutečně pro mě velice velmi mě podporovali a mohli jsme tedy vlastně pracovat ku službě pro Evropu a také bojovat za humanismus a vlastně pro celý svět. Děkuji. Nyní pan Kelam. Děkuji, paní komisařko. Tohle je eh, jeden z posledních bodů v rámci eh, naléhavých záležitostí a mm, naše sdělení je opravdu naléhavé. Situace lidských práv a náboženských svobod eh, je v Číně čím dál více potlačována. Svoboda svědomí klesla na nové minimum a náboženské skupiny jsou pod státní kontrolou z kostelů bylo za poslední rok odstraněno 7 tisíc křížů. Vypadá to, že čínský komunistický režim chce eh, nastolit absolutní kontrolu nad církvemi a vyznáními. Podobně alarmující je situace národních menšin, zejména Tibetanů a Ujgurů ale vyslovit znepokojení nestačí. Je naléhavě zapotřebí, aby Evropská rada, členské státy naplnili svůj závazek podporovat lidská práva, demokracii a právní stát ve všech vnějších vztazích bez výjimky. Můžeme dosáhnout změny tím, že se nespokojíme s 37 koli lidskoprávního dialogu. Můžeme trvat na volný přístup do provincie Xinjiang a Tibetu. Eh, řečník je přerušen a vymáháním zacílených osobních sankcí na čínské úředníky, kteří jsou zodpovědní za potlačování lidských práv a náboženských svobod. Děkuji. Mě to velice mrzí, ale opravdu eh, musím žádat o disciplínu kvůli eh, časový, časovému skluzu a kvůli hlasování a opravdu trvám na tom, abyste dodržovali striktně řečnický čas, nemám na vybranou. Eh, takže jedna minuta, pan Weidenholzer. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Tak, jak se vlastně Čína vyvíjí a tak, jak vztah, to, jaké vztahy budeme mít s tímto regionem, to bude velmi zásadně určovat budoucnost Evropy, nejenom hospodářské, ale také ze společenského hlediska. Čína je vlastně asi nejdůležitější aktér na celosvětové úrovni a ten vývoj tam je velice znepokojivý. I když formálně uznávají lidská práva, i nadále dochází k závažným porušování svobody vyjádření a dochází k dalším problémům a asi nejvíce znepokojivé je systematické poružování náboženské svobody. To se týká všech muslimů, křesťanů i buddhistů. Co se momentálně odehrává ehm, v provincii Xinjiang, to se tam děje těm muslimským gurům, to by bylo před několik lety naprosto nepředstavitelné strašná je ta důmyslná síť eh, kontrolních technologií. Pokud to, pouze, pouze, pokud to není zastavení, můžeme zabránit tomu, aby to nikdo neopakoval. Děkuji. Pan Tanok. Pane předsedo, diskriminace náboženských a etnických menšin není v Číně nijak novým jevem. Nicméně poslední zprávy jsou tak alarmující, že obranci lidských práv eh, srovnávají kampaň v Xinjiangu eh, s tvrdými politikami v době kulturní revoluce. Miliony Kazachů, Ujgurů, juniorů a dalších jsou umisťovány do přeškolovacích táborů a jsou umisťováni pod dohled. Je důležité, eh, aby eh, evropští diplomaté z Pekingu byli pozváni na návštěvu do eh, province Xinjiang, ale taková návštěva by měla smysl pouze v případě, že by byl zaručen přístup do těchto převýchovných táborů a přímo k vězňům. V příštím volebním období musí Evropská unie podporovat lidská práva a právní stát v Čínské lidové republice, eh, které bohužel jsou pod prezidentem Xi Jinpingem značně utlačovány. Děkuji paní Šáke na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko, kolegové. Hovoříme v Čí, o tom, že zhruba jeden milion lidí v Číně se nachází v táborech, které OSN označuje za tábory politické indoktrinace a za zóny bez práv. A my předtím nesmíme zavírat oči a nenechat se oslepit zlatou horečkou firm, které chtějí v Číně dělat biznis, protože čínská vláda kousek po kousku vytváří masový systém dohledu nad Ujgury, kteří žijí v provincii Xinjiang. K tomu patří i využívání spywareu, což je závažné porušení práva na soukromí těchto lidí. Nová evropská strategie pro Čínu, která je uh, urgentně potřeba a která je vítaná, by měla uh, zejména od, uh, řešit problémy takzvaného společného zájmu. A lidská práva by měly být na první příčce. Nesmíme pouze mluvit a neustále vyslovovat obavy z porušování lidských práv na nejvyšší politické úrovni. Myslím si, že je také naléhavě potřeba, abychom se podívali na náš komerční trh s technologiemi masového dohledu. Děkuji, pan Sole, na jednu minutu. Případ Číny a e, represí náboženských a etnických menšin je dokonalým úkazem toho, že Evropská unie musí být konzistentní a silná při obraně lidských práv bez ohledu na to, jak velká, mocná a strategická je ta země, ve které k porušování lidských práv dochází. Lidská práva jsou univerzální a porušování lidských práv není méně nebo více závažné v závislosti na velikosti dané země nebo na její ekonomické a politické síle. Ať k porušování dojde kdykoliv a kdekoliv, musíme se hlasitě ozývat a musíme podle toho i jednat. Bohužel příliš mnoho menšin jazykových, etnických nebo náboženských je na světě diskriminováno jen proto, že si chtějí uchovat svou identitu a kulturu. Nikdy nesmíme zavírat oči nad eh, těmito politikami, eh, které jsou většinou prováděny v zájmu velikosti národa. Země, které vnucují svým lidem jednu identitu, jedno náboženství nebo jedné, jednoho jazyka, mohou být velké pouze rozlohou, ale nikoli duchem. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina neustále tady předkládá usnesení, která se týkají těchto témat. Toto je naše poslední zasedání v tomto volebním období a opět máme toto téma na pořadu jednání. Již eh, u jiných příležitostí jsme neustále opakovali, že není možné akceptovat lidská práva. Lažičina je porušuje, zmiňujeme neustále Kazachy a Ujgury, Sintiangu, kteří jsou vlastně násilně zadržováni a jsou těch přeškolovacích převýchových tábor, je to fyzické násilí a také zadržování a věznění osob z náboženských důvodů. A netýká se to pouze křesťanů a dalších, ale eh, dochází například eh, v případě křesťanských kostelů až k demolici, což je vlastně úplně jiný obrázek, když než ten, který se snaží prezident Xi Jinping eh, vlastně zprostředkovat celému světu. Je to jiná Čína. Já bych chtěla paní, paní místopředsedkyně vám velice poděkovat za veškerou práci, kterou se objevila během posledních pěti let v oblasti zahraniční politiky, že tedy vnášíte tu evropskou vizi do této oblasti. A já si myslím, že my jako Evropa bychom i nadále v naší linii eh, této politiky měli pokračovat. A musím říci, že chci říci kolegům, že tedy já opouštím parlament, ale i nadále budu sledovat to, co se zde odehrává, neboť Evropský parlament je skutečně vynikající instituce. Děkuji, pane Preda. Eh, také přeji hodně úspěchu a určitě se naše cesty někde sejdou. Pan Černecky na jednu minutu. Pane předsedo. Ehm, dámy a Pánové, se nebudu loučit, protože já znovu kandiduji z Varšavy, hlavního města Polska. Jsem optimista, ale máme tady důležitější věci než můj návrat po volbách. Jde o práva křesťanů a jiných eh, menšin v Čínské lidové republice. Je to velice relevantní téma, jsem rád, že je na pořadu jednání. Já jsem pro budování vztahu s Čínou v ekonomice. Měly by to být um, um, prospěšné, už to je prospěšné, ale hrozí, že práva menšin budou výměňována za naše obchodování s Pekingem. A já uh, Eh, mm, to říkám otevřeně, že se z tohoto problému nemůžeme vykoupit. Před několika lety byla diskuse o Ujgurech a byl zamítnut pozměňovací návrh o křesťanech. Doufejme, že dnes už tomu tak nebude. Ne. Jednu minutu má slovo pan Mann. Já jsem se sešel s Namsele eh, mm, v Indii, to byl eh, výročí povstání Tibetanů proti čínské okupaci. Asi tři tisíce lidí to eh, znamená, eh, znamenala podpora Evropského parlamentu příspěvek obrně jejich eh, kultury, náboženství, naše demonstrace, naše setkávání tibetské zájmové skupiny, to všechno mluví jasně abychom aby eh, vytvořili stabilitu, tak eh, čínské orgány místo toho ještě zostřily situaci v Tibetu. My protestujeme proti mm, zatýkáním koncentračním táborům. Je to eh, mm, já doufám, že podpora Tibetanů bude pokračovat, že to budou mm, pokračovat v tom moji kolegové, jako Natalie Krispečnou, Nikrom Šabasouro, Christian Preda, kolega Belder, kteří se tak angažovali Evropský eh, parlament je a zůstane eh, hlasem lidských práv Tašideli. Také eh, vám přeji hodně úspěchů a nyní slovo má pan Jurek na jednu minutu. Pane předsedo, situace křesťanů v Číně je dramatická. Místní orgány používají drastická opatření například neumožní eh, lidem výchovu svých dětí ve svém vyznání, což je základní porušení lidských práv. Kostely jsou ničeni, kněží vězněni. Před mnoha měsíci již padalo varování ze strany kardinála Zena. Co můžeme dělat v této situaci? Můžeme ukázat, že tyto věci jsou pro nás důležité Víme, jakou roli hrají gesta a diplomacie. Já očekávám od našich diplomatů, že projeví respekt vůči křesťanství, kontakty s křesťanskými skupinami, spíše než um, aby schvalovali neutralitu a uh, pokračování business as usual. Politika lidských práv. Tady musí Číňané vědět, že jejich přístup k křesťanům se eh, bude projevovat v našich vzájemných vztazích. Děkuji, pane předsedo. Eh, situace menšin, především křesťanů, Ujgurů, eh, Kazachů je znepokojivá. Je to genocida v podstatě. Likvidace ehm. jejich identity to je důvod, proč je na ně vyvíjen neustálý tlak. Především znepokojivá je situace Ujgorů, kteří se dostávají do redukčních táborů. Jejich děti jsou odděleny od eh, rodičů, jsou dáni do sirotčinců. Bohužel se situace od poslední debaty v tom to stále nezlepšila. Chci zopakovat, že Evropská unie nemůže souhlasit s podobnými praktikami a musíme pekánskou vládu požádat, aby okamžitě uzavřela ty tábory, by osvobodila eh, vězně a přestala porušovat práva etnických menšin. In oktober vorig jaar Pane v říjnu minulého roku jsme tady diskutovali o eh, zatýkání a zadržování masivnímu v provincii Xinjiang. Já si vzpomínám, že eh, v Německu se to velice tematovalo. Vzpomínám si na takovou německou píseň o represí, že není možné zavřít mysl. A čínská politika ale je naprosto represivní. Obrací se proti Kazachům, proti Ujgurům. Navenek se snaží Čína eh, vytvářet obrázek takové měkké mocnosti, ale uvnitř ta represe stoupá. Masová zadržování. Oni se E, snaží vlastně převychovávat veškeré občany, kteří jsou trochu jiní z té takzvané ideologické choroby a údajně je vyléčit. My jsme několikrát se obrátili na čínské orgány s jasným požadavkem, aby skončovali s veškerými represáliemi a pronásledováním. Neboť, vážený pane předsedo, mysl je svobodná a nikdo nikdo ji nemůže uvěznit. Děkuji. Pan Svoboda paní vysoká představitelko dnes jsem si schválně vzal kravatu červené barvy barvy krve barvy utrpení lidí pronásledovaných eh, komunistickou čínou. nejde jenom o tibet ale jde především o křesťany. kostely jsou demolovány bible jsou zabavovány duchovní jsou vězněni. odhadem padesát milionů celá polovina čínských křesťanů je pronásledována

Děkuji, pana Šogora nevidím, takže jdeme na Catch the Eye. Nejprve bude hovořit pan Faria na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Mogherini, i když prezident Xi Jinping se snaží navenek vytvářet dojem, že Čína je taková dobrá, moderní mocnost, tak pra, pravda spočívá v tom, že od roku 2013 neustále zhoršuje situace lidskoprávní, represálie vůči minoritám, kteří prostě nejsou stejně jako většinové obyvatelstvo. Eh, nucené zatýkání, mučení, týká se to Tibetanů, Ujguřanů, veškeré ty systémy kontroly a dohledu na občany a represálie vůči Ujgurům, ty takzvané převýchovné tábory v provincii Xinjiang. To je pouze několik málo příkladů. Já si myslím, že je velice vhodné, abychom společně eh, odsoudili tuto obrovskou rasistickou kampaň a musíme vlastně volat na Čínu, aby dodržovala veškeré právo, která přijela sama, aby respektovala demokratické eh, principy, které jsou pro nás pro evropský projekt tak důležité. Děkuji a nyní pan Pospíšil na jednu minutu.

zdůraznit myslím že bychom na to měli pamatovat i v následujícím období ta hrozivá situace v číně se nezmění tím že budeme mlčet. pane předsedající opět a mě tady vidíme, jak je EU pokrytecká, jak instrumentalizuje lidská práva, tak, aby se mohla vměšovat do svrchovaných zemí a snažila se tady pro někomu nutit svůj zájem nebo nějaké podmínky pro rozvoj. Evropská unie není žádná reference ani co se týče lidských práv či legitimity, protože sama porušuje lidská práva a také proto, že Eh, jsou jejími eh, spojenci Saudská Arábie, Izrael a USA. To jsou také země, které jsou agresivně porušují lidská práva. Takže to, co tady děláme, my vlastně neustále se tady připojeme ke Trumpovi, jak jeho politice, mm, tak vlastně agresivní vůči Číně. A my například v naší portugalské ústavě máme zakotvenou spolupráci s třetími zemi, která se zakládá na respektování zásady svrchovanosti a nevněšování, jak je to v chartě OSN, což tady ovšem vůbec nedodržujeme. A proto si myslím, že to je zcela nevhodné. Děkuji. Děkuji, pan Schaffhauser, na jednu minutu. Děkuji, vážení kolegové. Čína je obrovská země, je to obrovská mocnost, říše středu. A tato říče v 19. století, my jsme ji, my za, ze západu jsme ji zničili pomocí naší politiky, která nudí na Čínu otevřít hranice, my jsme tam pak zanesli ideologický marxismus, který také přispěl k totálnímu zničení této země. A ta se navzdory toho dokázala obnovit. A to díky liberální politice, která je zorganizovaná státem a zaměřuje se na ekonomický rozvoj. Tedy kdo jsme my? Kdo jsme my? Proto, abychom mohli Čínu poučovat. Ano, ti baťané, křesťané, já s vámi souhlasím, ale kdo jsme my? Kdo jsme my, kteří jsme tady dělali dvě světové války? a který jsme také vedli náboženské války, který jsme se navzájem vraždili eh, eh, z politických důvodů, které se skrývaly, které se skrývaly za těmi náboženskými. Takže já chápu, že kritizujete Čínu, ale na druhou stranu by bylo asi vhodné pro tento parlament, aby dodržoval chartu OSN. Děkuji vám. Ah, eh, tak paní vysoká představitelka Mogherini promluví na závěr procedury. Končí catch the eye, slovo má paní Mogherini. Děkuji, pane předsedo. Jak zmínili někteří z vás, tak eh, dnes máme novou strategii pro Čínu, ale především eh, máme nový vztah s Čínou. Ten vztah je intenzivnější, ale také upřímnější a otevřenější, založený na jasných slovech, jasných principech a také jasných zájmech. A my své zájmy formulujeme velice jasně. Je potřeba vytvořit nějakou konzistentnost v přístupu Evropské unie a jejich institucí vůči Číně. Já bych na vás chtěla apelovat. Vy tu reprezentujete evropské občany, ale také reprezentujete politické frakce a národní politické strany. Mnozí z vás, kdo jste si dnes vzali slovo, jste hovořili velice rozumně a to, co jste říkali, bylo významné. Většina z vás patří ke stranám, které jsou ve vládě ve vašich členských státech. A já bych byla ráda, kdyby tato jasná slova zaznívala i z úst vašich vlád, když se setkávají se, s čínskými protějšky a aby byly stejně přímočaré jako evropské instituce. Jak jsem říkala minulý týden na summitu v Bruselu, tak komise i rada, včetně mě, jsme byli mezi nejvyššími představiteli, kteří hovořili s čínskými představiteli o lidských právech a říkali jsme jasně, že pro Evropany nejí jsou lidská práva méně významná než ekonomické zájmy. Jasně jsme řekli, že je to pro nás stejně závažné jako ekonomické zájmy. Toto je signál, který musíme neustále koherentním způsobem my, Evropský parlament, všichni Evropané vysílat, Rada, Komise, jednotlivé členské státy, pokud jde o bilaterální vztahy s Čínou. Čína udělala určitý pokrok, především pokud jde ekonomická, sociální práva, ovšem obecně situace v oblasti lidských práv, jak jste se o tom zmínili, správně se zhoršuje, především pokud jde o občanská politická práva zastánci lidských práv jsou zadržováni, jsou vězněni, základní práva jsou pošlapávána nejenom v Xinjiang, ale i v různých jiných oblastech dochází k masovému sledování lidí, omezování pohybu. My o těchto záležitostech, včetně jednotlivých konkrétních případů, neustále zmiňujeme v našich bilaterálních kontaktech a i v rámci dialogu o lidských právech. A ráda bych se nyní obrátila na druhou stranu plenárního sálu. Promiňte, že zůstávám stát na tomto místě. My jsme vlastně pozvali poprvé ministry, zahrani, ministra zahraničních věcí, pana Huange, na toto zasedání a bylo skutečně překvapivé a zároveň mě potěšilo, že jsme konzistentně postupovali my všichni za naši stranu, pokud jde o relevantnost dialogu v oblasti lidských práv. Samozřejmě, že i v rámci našich eh, politik v boji proti terorismu neustále zdůrazňujeme lidská práva. Musíme být konzistentní, musíme být koherentní, všechny evropské instituce v tomto ohledu, protože se mohou být určité trendy, nejenom pokud jde o Čínu, ale i jiné partnery v oblasti lidských práv. Že my, jakožto Evropské instituce, sice neustále poukazujeme na otázku lidských práv, ale jednotlivé státy prostě postupují poté samostatně. Proto je důležité, abychom vyslali tento konzistentní signál v tomto ohledu, tato jednota, tato konzistentnost je opravdu zásadní a čínská strana vidí, že je to záležitost nesmírně důležitá pro každý členský stát a každou politickou stranu zde v Evropském parlamentu. Zde využívám této veřejné příležitosti aby došlo k tomu, aby eh, pokud jde o poskytování služeb v této oblasti, Čína skutečně umožnila nezávislé pozorovatele, včetně Rady pro lidská práva. Svoboda vyznání bohužel v Tibetu je neustále porušována, přístup do tohoto regionu je omezen a my samozřejmě žádáme reciproční akce, aby naši žurnalisté, naši diplomaté měli možnost přístupu na toto teritorium. My na to poukazujeme na těch nejvyšších úrovních, včetně samitu, který proběhl minulý týden veřejně i na soukromé linii jsme to zdůraznili několikrát. Situace v Xinjiang, v Tibetu, ve všech těchto regionech, pokud jde o práva menšin i na posledním dialogu o lidských právech před několika týdny jsme zmínili tuto záležitost um, to, že občanská společnost nemá dostatečný prostor, právní reforma, autonomie a tak dále. To jsou věci, které nejsou jednoduché. Samozřejmě, že je to nesmírně pro nás i frustrující, ovšem toto je nejlepší cesta, jak postupovat zaangažovaným způsobem vůči Číně, jednotný přístup a změnit postoj k lidským právům z její strany. Samozřejmě, že chceme v této oblasti pokračovat velice respektovaným, ale jasným způsobem. Žádná jiná globální síla to na globální scéně nedělá. Globální záležitost eh, ti oblasti lidských práv nejsou potěšující. Mnohokrát jsme o tom zde již diskutovali a to je další důvod, proč se nevzdávat. Nesmíme si dovolit, eh, jakožto Evropané, ustat v tomto úsilí. Budeme neustále bojovat za lidská práva, ať už je to v Číně velice jasným způsobem, ale i všude ve světě na globální scéně. A těším se na další diskuze v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkujeme, děkujeme velice vysoce představitelce Federice Mogherini. Máme zde šest návrhů usnesení, tím končíme za EKR, Zelení, GUE, SAD a EPP. EPP, halde i čím končíme tuto rozpravu a hlasovat k tomuto tématu budeme dneska. Dalším bodem na našem dnešním programu je Kamerun. Máme zde pět autorů návrhu tohoto usnesení. Prvním bude pan Charles Tenok, prosím. President. Pane předsedo, a pozor, brýle ještě. Mhm. Reakce v Kamerunu na vnitřní a vnější hrozby je stále autoritářstější. Omezují se práva svobody projevu a schromažďování. Zatčení Morisa Kamta v lednu, opozičního lídra a nějakých 200 dalších aktivistů v reakci na jejich protesty proti eh, posledním volbám prezidenta je nejnovější problém. Eh, tito lidé zůstávají ve vazbě, jsou obviněni z eh, podrývání režimu a tak dále. Kamerun se snaží bojovat proti terorismu, včetně Boko Haram, eh, což je um, skupina aktivní zejména na severu teritoria, ale přesto se objevuje mnoho obav o zneužívání antiteroristické legislativy, která je z roku 2014. Dochází údajně k ehm, mimojustičním vraždám, údajně došlo k zavraždění takto čtyř údajných členů teroristické organizace, ale ohroženo je zároveň mnoho ehm, nevinných občanů. Reakce vlády na protesty anglofonní většiny Číny v eh, severozápadním a jeho západním regionu je také velký problém. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme a nyní to bude Miguel Urban Crespo. Gracias. Děkuji, pane předsedo. V Kamerunu armádní složky jsou obviněny z toho, že eh, porušují lidská práva, také jsou obvinovány z toho, že arbitrárně mají manifestanty, kteří eh, oznamují nesrovnalosti v armádě. A protože střílejí dokonce z helikoptéry na mm, bojovníky za lidská práva. A popravují také mimo soudní eh, procesy osoby. Eh, viděli jsme, jak armáda Kamerunu zabila dvě ženy, včetně jejich dětí, jenom proto, že byly podezřívány z toho, že náleží k Boko Haramu. Máme tady přitom zákaz střílet po nevinných lidech. A Evropská unie a členské státy poskytují logistickou pomoc i vojenský škole, vojenská školení pro kamerunskou armádu. A přitom to už bylo zastaveno, toto pomoc, zejména ze strany USA právě pro flagrantní porušování lidských práv v Kamerunu. Vyzýváme Evropskou unii, Unii, aby vyzvala k zastavení vojenské pomoci Kamerunu, eh, protože do pokud se bude jenom hovořit o lidských právech, stane se to pouhými slovy a když nebudou následovat skutky, budeme se podívat na tom vraždění. Děkuji vám. Děkujeme a nyní to bude paní Želina Zovko. Vážení kolegové, milá vysoká představitelko, pane předsedající, i v tento poslední den závěrečného plenárního zasedání tohoto legislativního období ukazujeme závazek, že bojujeme za svobodný svět. Dnes hovoříme o Kamerunu. Máme celou řadu zpráv lidskoprávních aktivistů, kteří informují o zneužívání moci ze strany bezpečnostních složek a upozorňují na pokračující omezování lidských práv tamních občanů. Několik členů opozičních stran, včetně šéfa Morisa Kamto a velký počet protestantů a sympatizantů této strany jsou dnes ve vazbě. Kromě toho kamerunské úřady opakovaně omezují svobodu vyjadřování tím, že vypínají internet a zavírají a obtěžují novináře. Toto jsou kroky, které jdou zásadně proti hodnotám a standardům, které my prosazujeme na mezinárodním poli a z toho důvodu, vážení kolegové, my jako Evropský parlament musíme jednat. Musíme vyzvat eh, kamerunské úřady, aby okamžitě a bezpodmínečně propustili veškeré politické oponenty a veškeré další občany, kteří byli zatčeni čistě z politických důvodů. Musíme odsoudit použití přílišné přehnané síly na omezování svobody projevu a musíme zdůraznit, že musí proběhnout nezávislé a nestrané vyšetřování tohoto porušování práv. Podíváme-li se na naše vlastní možnosti, Evropská unie může být rozhodujícím aktérem. Musíme využít naše politické páty, páky, které máme v rámci programu eh, rozvojové pomoci, abychom posilovali lidská práva v Kamerunu. Kromě toho Evropská unie by měla také zvážit poskytování technické pomoci a politické pomoci na základě našich vlastních zkušeností z jiných konfliktních regionů a z jiných rozvojových programů. Musíme pomáhat v rozvoji silnější demokratické kamerunské společnosti. Vážení kolegové, Toto usnesení má zajistit lepší budoucnost všem kamerunským občanům a zaslouží si naši podporu. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní dáváme slovo paní Judice Argentíny. Dank u voorzitter. Voorzitter, er waren verkiezingen in oktober Děkuji vám, pane předsedo. Budou volby v Kamerunu Nedávno byly volby v Kamerunu a prezident byl znovu zvolen. Už je vlastně u moci od roku 1980. A mm, e, samozřejmě tudíž není vůbec k podivu, že lidé vycházejí do ulic. Mm, Evropský parlament eh, by skutečně eh, měl prohlásit konečně osvoboďte Moriskanta. Eh, demokratický protest patří k životu země mm, civilisté se nemají stavět před vojenský soud, tam přece nepatří. Je třeba Eh, aby eh, samozřejmě se také zavedly prostředky proti tomu, že lidé částečně nerozumí, protože se tam hovoří různými jazyky. Je třeba. Děkujeme, paní Marie Šak. Děkuji mnohokrát. Eh, pane předsedo, vysoká představitelko, kolegové, po volbách, které vedly k mnoha otazníkům v Kamerunu, eskalovaly mírumilovné stávky a demonstrace do násilných střetů a bezpečnostní složky se angažovaly ve vážném porušování lidských práv. Zemřely stovky lidí, stovky tisíc jsou vysídleny, aktivisté jsou zatýkáni masově. Velice často antiteroristické zákony a e, těžká bezpečnostní opatření jsou zneužívána pro opodstatnění takovýchto zásahů. Máme dokumentované případy mučení, nuceného zmizení a extrajustičního zabití. Nerespektuje se svoboda projevu, ať už online nebo offline, což je velice vážná eskalace situace. Apelujeme na bezpečnostní složky v Kamerunu, aby skoncovali s takovýmto disproporčním násilím a aby respektovali lidská práva všech občanů této země je potřeba provést vyšetřování těch údajných případů excesivního využití moci, využití síly a porušování lidských práv. Je velice důležité, aby pod vedením Africké unie došlo k mírovým rozhovorům, které my jako Evropská unie a naši lídři budeme podporovat. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní za socialisty a demokraty pan Juan Fernando López Aguilar. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, pane, paní komisařko Morgarini. To, co zažíváme v Kamerunu, je, že tam vládne jediný vládce snad nejdelší dobu v Afriky. Eh, viděli jsme, eh, že něco podobného Zimbabwe. Sedmkrát jsme tady měli volby, které vedly k masivním demonstracím eh, proti vládnoucí síly a Eliskop Morris Kant je ve vězení a je obvinován vojenským soudem a hrozí mu dokonce trest smrti. Takže my naléhavě žádáme, aby se zastavilo toto násilí a zastrašování proti demonstrujícím. Vyzýváme k tomu, aby se konaly transparentní volby a vyzýváme Evropskou unii společně s Africkou unii a OSN, aby hráli roli prostředníka pro zabezpečení propuštění nejenom Morris Comto, ale 200 dalších jeho kolegů, kteří byli rovněž zadrženi. A samozřejmě vyzýváme Evropskou unii, aby zahájila opatření pro snížení spolupráce s touto zemí, která se nechová demokraticky. Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní Richard Čanecký, za EKR. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající, vážená paní předsedkyně. Hmm, proč se zabýváme Kamerunem, tak vzdálenou zemí od Evropy? Má to smysl. Proč? Jednak proto, že je to země, která byla kdysi kolonií jedné z EU eh, e zemí a po druhé, samozřejmě, že teda se z toho těžily určité zisky ze strany této země, to znamená určitě morální závazek. A zároveň proto, že my do této země poskytujeme docela veliké prostředky v rámci humanitární pomoci. To znamená, že máme určité právo, že tato pomoc je poskytována zemi, která dodržuje určité standardy v oblasti lidských práv. Mám pocit, že tento hlas by měl zaznít velice silně, solidárně, jednotně. Pouze tak bude vyslyšen v Kamerunu, ale i v jiných afrických zemích, které chtějí obchodovat s Evropskou unii a často zapomínají na lidská práva. To prostě není možné. Děkujeme. Pan Korao za EFDD, prosím. Děkuji mnohokrát pane předsedající. Dobrý den, paní vysoká představitelko. Kamerun je e, země, která stojí před mnoha velkými výzvami. Hrozba Boko Haram, e, která e, hrozí na východě ve Středoafrické republice, rebelie, povstání tedy v anglofonních komunitách v Kamerunu a proto si zaslouží ta země naši solidaritu. Je potřeba reagovat na tyto hrozby, ovšem ne bezproporčním používáním síly a systematickým potlačováním lidských práv. Zej Zejména důrazně odsuzujeme případy mučení, extrajustiční vraždy, ke kterým dochází ze strany bezpečnostních složek v Kamerunu. To, co je zvlášť vážné, je eh, to, že se potlačuje protest proti nelegitimitě, proti aktuálnímu prezidentovi, který je u moci od roku 82. Zavírání protestujících, zavírání politických oponentů, obtěžování a zastrašování novinářů, to není možné. Není možné takovými těmito prostředky reagovat na hrozby, kterým Kamerun čelí, byť jsou vážné. Děkujeme. A nyní za ENF vystoupí paní Dominik Bilde. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že bychom měli samozřejmě především civilistům v Kamerunu poděkovat za to, že bojují proti Boko Haram, bojují proti terorismu. Ovšem Kamerun bojuje i nad rámec svých hranic, například v transsaharském partnerství v rámci mezinárodních eh, složek. Ovšem ta situace vnitřní je velice obtížná, je tam, jsou tam tisíce nigerských eh, uprchlíků, kteří utíkají před teroristy. Čili ano, skutečně Kamerun Bohužel jejich zlatý věk byl nyní ukončen. Kdysi to byl region stability a nyní bohužel ovšem dochází k této šílené situaci a k těmto přehmatům, protože dochází k problému mezi anglofonní a frankofonní, za, frankofonní skupinou a nezáleží jim na eh, ekonomických záležitostech. Ovšem víme, že celý region je nesmírně bohatý na nerosty, Ovšem vidíme, že veřejné instituce to nekontrolují dostatečně. Zásadní reformy byly slíbeny kamerunskou vládou a proto doufám, eh, že komise a výbor pro eh, například bilingvismus bude pokračovat na správné cestě. Anglosaské, eh, mm, mm, anglosaská část obyvatelstva musí mít stejné podmínky jako francouzská, i pokud je o vzdělávání a prezident Paul Bila to musí zajistit. Nesmí se dojít k tomuto rozkalu, rozkolu, kolik například anglofonních lidí žije na frakovním území a naopak všichni by měli dodržovat stejné hodnoty, stejnou lásku ke své zemi. Toto je Kamerun, který bychom měli podporovat bez jakýchkoliv preferencí a bez jakéhokoliv odsouzení. Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme a nyní poprosíme paní Cecil Kienge, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. V Kamerunu dochází k násilí. Ten 30-letý režim Polbia se hroutí a všechny složky moci reagují tak, že utlačují lidská práva. Vláda organizuje eh, různé, různé volební podvody, aby se udržela u moci. Lídři opozice jsou zavíráni, v anglofonních provinciích je válka, na severu země eh, se prosazuje Boko Haram. A kromě toho tam způsobí také ještě milice Středoafrické republiky. V takovéto situaci eh, vláda bojuje jak s milicemi, tak se secesionistickými silami, pocházejícími ze samé země. Toto ukazuje, jak hluboká je ta kamerunská katastrofa. Dalo by se tomu říkat vládní neschopnost, špatná zpráva věcí veřejných, gerontokracie, eh, flagrantní nepotismus, tripanismus. To je všechno u kořene této krize. Je to důvod, proč tolik mladých Kameronců migruje jinam. Je potřeba tuto krizi vyřešit nejen pokračovat v uspořádávání eh, zkreslených falešných voleb. Chtěla bych poděkovat vysoké představitelce za odvedenou práci je to složitá chvíle, protože se manifestuje egoismus členských států, ať už suverenisticky nebo nacionalisticky. Chtěla bych také poděkovat mým kolegům a všem tlumočníkům, eh, řidičům a konferenčním uvaděčům, kteří nám v této práci pomáhají. Je potřeba v takové práci pokračovat. Děkuji bardzo. Życzymy, żeby włoscy wyborcy tego pragnęli. Děkujeme skutečně, děkujeme za všechna tato poděkování, které dál sdělíme. A nyní pan Schaffhauser. Drazí kolegové, je to můj poslední projev v tomto parlamentu a rád bych zdůraznil, co je mi tak drahé čiž jsem také synem Kamerun, je mozaika náboženská, náboženské různorodosti, jazykové různorodosti a zašli daleko v oblasti centralizace a snažili se také zapojit, eh, bojovat proti eh, islámskému separatismu, ale tento separatismus je instrumentalizován vnějšími mocnostmi Eh, sultan je u moci 30 37 let, ale je to, přátelé, 37 let stability. Když se podívám na okolní země, tak je to výborné číslo. Jistě nemůže monopolizovat eh, moc až ke své smrti, ale eh, může mít své následovníky. Ví velice dobře, že v rámci dobrého života svých lidí musí opatrně přejít k přechodu nevratnému a je třeba mu pomoci, ale diskrétním a užitečným způsobem. Zabraňme, prosím pěkně, abychom se vněšovali do tohoto procesu velkého úsilí eh, pro překonání antagonismů. My tady aplikujeme pořád dvojí standardy, jednak vůči Afričanům a jednak vůči osobním zájmům. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkujeme a nyní se dostáváme do části Catch the Eye.

Eh, evropské komise a našich reprezentantů je zvýšit tlak na současného prezidenta který vládne od roku one thousand nine hundred and eighty four a donutit vládní špičky v kamerunu aby protikandidáta současného prezidenta

tohoto volebního období. Já sice doufám samozřejmě, že se uvidíme i v příštím volebním období, ovšem záleží v mém konkrétním případě na řeckých voličích. Věřím, že se vrátím a že zahájím práci společně s novým složením Evropského parlamentu. Já jsem zde vystoupil více než 2,5 tisíckrát v Evropském parlamentu, proto bych vám všem rád poděkoval za vaši přízeň, za přítomnost. Rád bych poděkoval tlumočníkům, všem zaměstnancům Evropského parlamentu a využil této příležitosti k tomu, abych vám řekl, že budu neustále bojovat za legitimní zájmy eh, svých eh, občanů. Řecka. A v tomto konkrétním případě si myslím, že musíme podporovat Kamerun a demokracii v této africké zemi, tak aby tato země mohla pokročit ve vývoji a aby jejich občané nalezli problémy na své vlast... odpovědi na své vlastní problémy. Děkuji vám, místo předseda Evropského parlamentu, pan Castaldo. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Aktuálně bohužel v Kamerunu eh, dochází k dosahování neudržitelné úrovně, hrozí tam v podstatě občanská válka. Eh, od ledna bylo zatčeno více než 200 lidí, včetně Marisa Kamto, šéfa opozice, byli zatčeni za to, že míru protestovali proti nejnovějším zkresleným volbám v zájmu aktuálního prezidenta, který je u moci od roku 82. Probíhá tam zároveň také lov na novináře a na kohokoliv nezávislého. V podstatě je to eh, celoúzemní teror v, na severozápadě a jihozápadě probíhá krveprolití v důsledku aktivity separatistických, separatistických skupin. Cílem těchto represí jsou velice často takoví ti obvyklí podezřelí, studenti, nevinní občané, ti, kteří chtějí protestovat mírumilovně proti aktuální vládě. Apelujeme na kamerunskou vládu, aby okamžitě propustila všechny politické vězně, aby zorganizovala politický inkluzivní dialog za účelem dosažení mírumilovného řešení pro celou zemi, včetně anglofonních regionů. Chtěl bych poděkovat vysoké představitelce za vyvíjení tak velkého tlaku na obranu lidských práv Kamerunu. Není možné, abychom nechali padnout, padnout dohodu s

To, co se děje v Kamerunu, je naprosto šílené, především s ohledem na porušování lidských práv. Opozice je eh, vězněná bez jakýchkoliv důvodů, konkrétně pan Maurice Kanto. Proto si myslím, že je jasné, že vojenské složky postupují proti svému vlastnímu lidu, zasahují proti vlastnímu lidu. Mnoho lidí je vyháněno z ze svých domovů, jsou vysídlení v Kamerunu, dokonce mnoho tisíc těchto lidí muselo opustit Kamerun a žije v Nigérii. A právě proto bychom měli vyvíjet tlak na místní orgány, jednak, aby okamžitě propustili Morise Kanta a jeho kolegy a zároveň, aby prosazovali demokracii v této zemi. Důležité je zorganizovat Eh, i svobodná média, protože bez toho žádného pokroku nedosáhneme. Děkujeme. A nyní paní Šojdrová

Eh, přejeme vám hodně úspěchu v nadcházejících volbách a nyní pan Šavat eh, Čogor. Just a few weeks ago, the vice governor of Tibet před několika týdny vládce Tibetu řekl, že lidská situace v Tibetu není strašlivá. Všechny skupiny v oblasti eh, poslouchají, co říká strana. A tisíce eh, příslušníků policie a milice eh, hlídají všechny, aby prostě se nesamoupalovali tibetští mniši a tibetské mnišky. 21. Eh, století rozvíjí umělou inteligenci, ale tuto využívá Čína pro hlídání občanů. A e, místo toho, e, aby tento systém umožnil B učení se, e, využívá se to v Číně k sledování občanů, ale vy musíme využít tento nástroj k prosazování hodnot. Já vím, že jsem promeškal svou dobu, protože jsem chtěl hovořit k té první naléhavosti. Byl to poslední můj projev, takže vám všem děkuji a omlouvám se. Děkuji bardzo, tím bardziej jim příjemně. Děkujeme. Milý Čavo, jsem rád, že jste tuto možnost měl. Tím jsme dokončili naše vystoupení ze strany poslanců a nyní má slovo paní vysoká představitelka. Dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Od voleb eh, v říjnu v loňském roce v Kamerunu. Vidíme napětí v této zemi, především v anglofonním regionu, potlačování demonstrací, zmenšování eh, veřejného prostoru. Opoziční eh, vůdci jsou ve vězení, čelí procesům. Více než 100 protestantů eh, je dlouhodobě uvězněno. Právníci těchto lidí všichni tvrdí, že jednotlivé procedury nejsou respektovány, potlačuje se opozice, demonstrace. Toto samozřejmě ale není v souladu s právami na základě ústavy Kamerunu. My to pozorujeme, tuto situaci velice obezřetně ze strany všech 28 členských států žádáme okamžité propuštění lidí, proti kterým nejsou žádné důkazy a zároveň ukončení porušování lidských práv, nenávistné projevy a tak dále, násilí. Proto jsem ráda, že tato důležitá rozprava se dostala na pořad jednání v poslední den vašeho mandátu zdůleznit tento, tento signál, který vysíláme jednotným způsobem. Pokud jde o eh, severo, eh, eh, severozápad, jihozápad, anglofonní regiony, my si myslíme, že jedině dialog může být řešením inkluzivním způsobem na základě respektování právního státu a demokratických principů různá zabíjení bezsoudního procesu, únosy, mm, dochází k tomu ze strany eh, ozbrojených složek i separatistických skupin. Humanitární situace je skutečně alarmující. Je tam půl milionu lidí interně vysílených a asi 30 tisíc uprchlíků, kteří utekli do Nigérie. Proto žádáme, aby došlo k ukončení tohoto násilí, k dialogu, velice eh, obezřetně sledujeme celou situaci 27 anglofonních vůdců je ve vězení, snažíme se zajistit spravedlivý proces. Toto samozřejmě následuje po útocích eh, Boko Haramu na severu v Čadu, Nigeru, v Nigérii. Víme, že Boko Haram je samozřejmě eh, někdo, koho můžeme porazit. Zaznamenali jsme již obrovské vítězství, ovšem eh, bezpečnostní složky v Kamerunu mm, rovněž utrpěly velké ztráty. Samozřejmě, z, jelikož z, z severního Kamerunu dochází k velikému tlaku uprchlíků do Nigérie, proto žádám, aby na základě principu OSN non-refoulement tento princip byl respektován, proto musíme pokračovat v humanitární reakci, v humanitární pomoci, v tímto způsobem, protože interně vysídlení i uprchlíci si zaslouží tuto pomoc. Týká se to i Nigérie, i Středoafrické republiky, kde máme asi jeden milion lidí, kteří potřebují pomoc a je naší humanitární pomoci reagovat na tuto situaci. Toto je věc, na kterou nesmíme zapomínat, když budeme hodnotit další pomoc Kamerunu do budoucna. Zároveň ale budeme tlačit na respektování lidských práv Kamerunu a samozřejmě poukazovat neustále na porušování lidských práv této zemi. Děkuji. Děkujeme, děkujeme. Paní místo předsedkyni komise. Rád bych vás poprosil, abyste s námi ještě setrvala. Máme zde šest návrhů usnesení, tím končíme rozpravu. Jednak to bylo EKR, GUE, NGL, SAD, EPP, Zelení, jakož i ALDE, kteří předložili usnesení, tím končíme rozpravu a hlasovat budeme zítra. A poslední rozprava v této části našeho volebního období v rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu je Brunej. Máme zde autory. Jako první vystoupí paní poslankyně Barbara Lochbieler. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Brunei už v roce 2014 zavedlo trestní právo šaria, které vstoupilo 3. dubna do své poslední implementační fáze. Stejno pohlavní nebo mimoanželské sexuální vztahy a eh, potraty eh, jsou trestány ukamenováním. Na krádež je trest amputování končetiny eh, při urážce proroka Mohameda hrozí odsouzení k trestu smrti. Brunaj země, kde sultán je jak prezidentem, tak předsedou vlády a má bez, naprosto bezbřehou exekutivní moc, e, koná s tímto způsobem, které je v protikladu k mezinár- s mezinárodním právem. Eh, nezávisle na pohlaví, sexuální identitě eh, či příslušnosti k nějakému náboženství je třeba se všemi nakládat stejně, ale v Brodaji existuje od roku 1957 moratorium smrti, eh, trestu smrti, promiňte. Toto moratorium by mělo trvat a mělo by vést až k odstranění trestu smrti. Ale trestní právo šaria, které by mělo být přepracováno v souladu s mezinárodním právem a Evropská unie by měla z zvážit možné pokračování dohody o spolupráci. Evropská unie by se měla také postarat o to, aby situace s lidskými právy v Brunaji, eh, zejména co se týče práv osob LGBT, eh, se staly také tématem příštího setkání EU a ASEANu. Děkuji vám. Za paní, pan... Pane předsedo, zavedení v Brudy zrevidovaného trestního zákonníka třetího čtvrtý je velice politováníhodná situace. Tento trestní zákonník rozšiřuje počet zločinů trestatelných smrtí, včetně eh, pohlavního styku osob stejného pohlaví, eh, pohlavní styk mimo manželství, potraty a tak dále. Jsou to všechno součásti reformy zahájené v roce 2014, která Eh, tento sultanát a jeho trestní zákonník přivádí do plného souladu s právem šarí a umožňují se také amputace konečnin, eh, kon, končetin za eh, krádeže, což je zejména problematické pro náboženské menšiny a komunity LGBTI v Bruny, které budou teď velice ohrožené. Je jasné, že pro tak přísný trestní systém není v dnešním světě místo, nerespektuje to lidsko, mezinárodní lidskoprávní závazky Brunei je jako europoslanec za Spojené království. Jsem velice neštěstný šťastný, že se toto děje v zemi Commonwealthu. Bohužel, toto je pravděpodobně také můj poslední projev jako europoslance a loučím se s vámi po 20 letech služby jakožto služby europoslance. Bylo mi velkou ctí, bylo mi velkým potěšením v tomto parlamentu sloužit a děkuji. Doufejme, že se ještě uvidíme. Děkuji bardzo. Děkujeme vám, milí Charlesi. <laughs> Kelly, no comment. A nyní paní Melin Björk. Eh, tak så mycket. Děkuji vám. Legislativa v Bruneji, eh, která pronásleduje osoby LGBT a eh, dává je vlastně pod trestní právo, mučí je, vyslovuje tresty smrti. To všechno je eh, strašlivé. Já jsem pracovala na vypracování tohoto usnesení a musím říci, že i tady je tomu tak, že i v Evropském parlamentu panuje nenávist vůči osobám mm, eh, stejného eh, pohlaví. A, takže tady jsou určité předsudky proti homosexualitě. To nemá místo ani v Bruneji, ani tady. Je třeba to odsuzovat a musíme chytře postupovat. E, musíme bojkotovat vše, e, co souvisí s Brunejí a například také e, bojkotovat hotely patřící Brunei a letadla. V Kolumbii také existovala takováto ohrožení, ale tenkrát to bylo spíše organizováno z křesťanské strany. My mm, jsme jako mm, někteří švédští občané tím také trpěli, ale musíme zabezpečit proto, aby prostě nikdo v Bruneji nebyl omezen z lidských práv. Děkuji. Děkujeme, pan Ignacio Corral. Prosím, jako spoluautor. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou dobrý den, paní vysoká představitelko Mogherini. V první řadě bych chtěl říci, že toto je poslední bod na pořadu jednání v tomto legislativním období a tím pádem bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří u toho byli, u všechny, veškeré té práce za ta poslední léta v oblasti lidských práv. Vždy jsme se snažili upozorňovat na problémy, snažili jsme se řešit otázky spojené s obchodním vyjednáváním po celém světě a to je přesně případ Bruneje, to je sultanát, kde sultán může mít pět manželek a kromě toho se ještě zavolá escort service, jak to čteme v novinách, ale pro kohokoliv, eh, který, kdo má jaksi vztah mimo manželství, mimo něj, navrhuje trest smrti a zavádí ho. Kromě toho zavádí tresty amputace končetin. No a podle mě je potřeba ukončit veškerá vyjednávání s touto zemí, protože ta situace prostě není možná. Je potřeba respektovat lidská práva. Doufejme, že v příštím legislativním období budeme moci dovést tento proces do konce eh, a chtěl bych ještě jednou poděkovat všem za jejich spolupráci. Děkuji bardzo, paní poslanka. Děkujeme a nyní to bude Soraya Post, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Žijeme v krizi. Celý svět je v krizi. Máme klimatickou krizi, máme ultrakonzervativní temné síly, které prorůstají stále více do všech našich parlamentů po celém světě. A je tady také krize práv žen, práv osob LGBTI. A co se týká všeobecných lidských práv, tak i ta jsou dnes pod útokem, jak v Evropě, tak po celém světě roste nacionalismus a to je velké ohrožení našich demokratických hodnot a tím pádem bych vám všem i na tribunách řekla, že to je vaše odpovědnost eh, obhajovat naše demokratické hodnoty a to 26. května. Platí to stejně pro vás jako pro všechny lidi v Evropské unii. Pojďme společně naše hodnoty obhájit. Co se týká Bruneje a nového trestního zákonníku podle práva šaria, ano, je to eh, nelidské, je to odporné, eh, je to násilné, cílí to na již tak zranitelné skupiny, jako jsou ženy, děti nebo osoby LGBTI a upírá jim to lidská práva. Podle tohoto nového zákona jsou již sedmileté děti trestatelné eh, ranami byčem, homosexuální sňatky nebo potraty mohou být eh, trestány smrtí, například ukamenováním. V, civiliz- v civilizovaných zemích se respektují lidská práva. Není zločin být gay, lesba nebo jít na potrat. Doufám a žádám, aby tento trestní zákonník byl okamžitě zrušen. Děkuji. Děkujeme vám. A nyní pan Zdechovský, prosím vážený pane předsedající vážená paní komisařko mogheriniová

Děkuji bardzo i bardzo proszę paní poslanka. Děkujeme a nyní má slovo paní Marie Šák. Děkuji, pane předsedající. Milí kolegové, před deseti lety mé první vystoupení na plenárním zasedání řešilo porušování lidských práv v Iránu a je tím pádem na místě, že mé poslední vystoupení dnes opět žádá o více eh, vedení ze strany EU, abychom zastupovali lidská práva, protože pokud to neuděláme, tak kdo pro boha. Nově eh, zavedené právo šaria v Bruneji je tak extrémní, že to porušuje eh, svobodu projevu, reprodukční práva žena, zejména práva osob LGBTI trest smrti ukamenováním za homosexualitu v roce 2019, prosím pěkně. To je přece úplně šílené a barbarské. Tím pádem eh, žádáme o eh, cílené sankce magnického střihu pro konkrétní jednotlivce. Tam už teď vidíme, že naše činnost přináší své první výsledky. Vysoká představitelko, kolegové, vážení přátelé, pojďme společně dále buňovat silnou Evropskou unii, kde budou na prvním místě lidská práva. Děkuji. Děkujeme. Tím jsme si vyslechli vystoupení všech autorů tohoto usnesení. Ani za socialisty a demokraté nenažil, prosím. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, vysoká představitelko. Nikdo by neměl být persekvován nebo diskriminován za to, kdo jsou, koho milují a tak dále. 3. dubna v Brunei, jak jsme slyšeli, právě toto nastalo. Implementovali šaria zákon, za, trest smrti k ukamenováním, trest smrti, mutilace končetin a tak dále. Ne, že by to lidé chtěli, ale režim to zavedl. Toto jsou opatření, která v podstatě mají odvést pozornost od ekonomických záležitostí, které mají dopad na každodenní život lidí v Brunaji. Proto musí Unii, Evropská unie přijít s účinnými opatřeními, která odsoudí tyto, eh, tuto praxi, musí se zaměřit na tento režim pomocí sankcí i vůči podnikům, které vlastní sultán tato opatření prostě nesmí být e, v rámci šaria zákonů implementována, musí dojít k mezinárodnímu odsouzení, ale zároveň politickému dialogu s aktéry uvnitř i mimo tuto zemi. Vysoká představitelko, musíme přestat pouze se divit, musíme jednat u těchto naléhavých záležitostí. A na závěr, milí kolegové, toto je asi moje poslední vystoupení, proto vám všem chci poděkovat za spolupráci. Děkujeme a nyní za EKR pan Mark Demesmaker. We laten vandaag terecht ons... Děkuji. Když vidíme, jak se zhoršilo trestní právo v Bruneji, amputování končetin, bytí, byčem, kamrování, to všechno patří středověku a je naprosto nedůstojné. Státy jsou odpovědné za svá vlastní pravidla, ale tyto pravidla podléhají zásadám univerzality, univerzálnosti lidských práv a tudíž není možné, aby docházelo k mučení a nelidskému násilí. A respektování národního kontextu to je jenom záminka porušování práv žen, dětí, eh, komunity LGBT je nepřípustná. Toto je můj přímý projev a e, poslední projev parlamentu a proto chci říci, jak důležité je bojovat za lidská práva a Evropský parlament, komise, SVČ i členské státy musí bdít nad tím, e, aby se stáhlo toto právo šaria z trestního práva v Bruneji, aby se nepoškozovala lidská práva. Děkuji bardzo. Děkujeme. Pan Fabio Massimo Castaldo, prosím. Cari colleghi. Vážení kolegové, nejedná se o Eh, nic nového. Eh, Sultán Bruneje, který eh, tam už je mnoho let, je známý všelijakými excesy, například v roce 2013, když oznámil záměr zavést nový trestní zákonník v Bruneji založený na právu šaria. To vstoupilo v platnost teď 3. dubna letošního roku. Tím pádem se omezují práva homosexuálů, práva na potrat, homosexuální pohlavní styk se trestá smrtí, za krádež se amputují končetiny. A e, tyto stejné zákony, tato stejná opatření platí i pro e, malé děti. Přijetí tohoto e, trestního zákoníku je naprosto disproporční. Není možné takto zasahovat do lidských práv lidí. Vážení přátelé, ve 21. století není pro zákony tohoto ražení prostor. Proto je potřeba jeho zavedení odsoudit, musíme se postavit za lidská práva. Já děkuji vám všem, kteří jste sdíleli eh, s námi tento úkol zastupovat lidská práva, protože to je naše základní hodnota a musíme se je snažit rozšiřovat po celém světě. Doufejme, že v příštím mandátu v tomto budeme pokračovat, včetně mě, jak doufám, a doufejme, že budeme mít i prostor zabývat se také něčím jiným, abychom mohli co nejsilnějším hlasem Eh, říkat, že naše vnější vztahy jsou podmíněny právě těmito hodnotami. Jinými slovy, je potřeba obhajovat práva, obhajovat ty základní premisy lidského života, které jsou pro nás tak samozřejmé. Takže děkuji vám a přeji mnoho štěstí do voleb. Děkuji bardzo, bardzo. Děkujeme, to bylo opravdu nesmírně důležité, ale přesto vás prosím, abyste dodržovali čas, protože zde nemůžeme se opozdit, pokud jde o hlasování. Pan Žak Kolumbie. Pane předsedající Není to ani víc, ani nic v Bruneji, eh, než smrtelný ortel. To je aplikace šary, kamenování, ukamenování za nevěrnost, za homosexualitu, co se týče i ženské i ženská, ženská homosexualita je trestána 15 lety vězením ale eh, eh, prostě ta šaria je eh, vlastně mm, proti božím přikázáním, protože když se podíváme na to, co se děje nedaleko odtud, Evropský soudní dvůr, tak oni hovoří o tom, eh, že se nesmí kritizovat islám. A to je tedy, co to je tolerantnost eh, radikálnímu islámu? My přece nemůžeme mlčet proti tomu nenávistnému režimu, který existuje v Bruneji, kde, a to musím tedy říci, že v těchto institucích panuje pokrytectví a my rozhodně bychom neměli udělovat, dobrá, do, do, udělovat dobré rady venku. Já bych chtěl, protože je to můj poslední projev, eh, popřát hodně štěstí mým následováním pro svobodné a svrchované národy. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Mí kolegové velice dobře už hovořili o tom, co to znamená ta krutost, eh, která každý den se aplikuje v Brunei. Brunei je extrémním, ale dalším případem mnoha míst na světě, eh, kde svobody jsou utlačovány a eh, prostě potlačují univerzálnost lidských práv Toto je také můj poslední projev na tomto plénu a proto mi dovolte, abych tady nechala zprávu ve jménu všech těch, eh, kteří v nejobtížnějších místech světa bojují za důstojný život, za svobodu. Očekávám, že tento parlament nikdy nebude zapomínat na tyto osoby, které jsou daleko, ale reprezentují právě ty hodnoty, které my tady hájíme. Eh, eh, hovoříme o lidských práv, já chci, eh, o právech, já bych chtěla, aby jich bylo stále více, ale především, když hovoříme v tomto důstojném sále, neměli bychom zapomínat na uprchlíky, které se otápí v moři, na ty, kteří trpí ve vězeních. Nezapomínejme na homosexuály pro následování v mnohou zemích. Nezapomínejme na hodnoty, na kterých stojí Evropská unie. Děkuji vám všem. Děkuji Děkujeme, milá Eleno. Toto bylo poslední tvé vystoupení na plenárce před eh, části Catch the Eye. Jose Ignacio Faria je první. V pořádku, můžete. Dobrý den, prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo paní Morgerini. I toto je můj poslední projev eh, v Evropském parlamentu. Chci vám všem poděkovat za vaše angažma v případě porušování lidských práv. Podle nových zákonů v Brunaji dochází k pokusu prosazovat eh, právo šaria. A to je něco, eh, vlastně, co se snaží odvádět pozornost od stávajících problémů se středověkými metodami, kamenováním, amputace lidských končetin eh, za krádež a podobně. Zvíhají se hlasy v celém světě, které odsuzují tyto kruté a nedůstojné praktiky v 21. století. Evropská unie má velké ekonomické zájmy, ale my musíme zmrazit všechny aktivity a dát Brunaj na sezna na černou listinu, eh, protože toto je naprosto nepřijatelná situace. Děkujeme. Julie Ward má slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Když jsem byla zvolená v roce 2014, rozhodla jsem se být hlasem těch, kteří hlas nemají. A opět zde stojím a využívám této úžasné platformy, abych bojovala za lidská práva na celém světě. Šokovalo mě, že sultán v Brunaji se rozhodl trestat smrtí homosexualitu a nevěru. Trest smrti je vždycky neakceptovatelný a za všech okolností proti němu musíme bojovat. Tato situace ovšem je o to závazný, závažnější, že je mm, založená na genderové nerovnosti, bojuje proti lidem, kteří um, jsou stejného pohlaví a kteří se milují. Nesmíme zapomínat na to, že každá diskriminace, i když se nám zdá drobná, musí vlastně nebo přispívá ke globálnímu prostředí nenávisti ze strany různých skupin nebo celých států. Proto musíme v EU bojovat proti diskriminaci založené na pohlaví, proti sexuální diskriminaci. Proto žádám vysokou představitelku, aby využila veškerý kanálu pro tlak na Brunaje, aby zakázal trest smrti v této zemi i všude ve světě a aby zvrátil připravované zákony. Děkujeme. Paní Anna Miranda má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se snažila v rámci práce v Evropského parlamentu bojovat za lidská práva a chránit všechny, kteří hlas mají. Ráda bych poděkovala paní Mogherini za její závazky v oblasti boje pro lidská práva. My musíme odsoudit útoky proti lidským právům, musíme bojovat proti trestu smrti a diskriminace všude ve světě, ale i v Evropě. Složitá situace v Brunaji, homofobie, to všechno znamená, že musíme bojovat za uh, um, obránce lidských práv. Já jsem součástí pracovní skupiny pro LGBT, já jsem na to hrdá. Boj za lidská práva je boj za svobodu a zároveň eh, boj eh, za respekt pro lidskou důstojnost. Proto bych ráda poděkovala všem kolegům za jejich vystupování ve prospěch lidských práv. Toto je moje poslední vystoupení v tomto období, ale vrátím se. Děkujeme. A nyní to je pan Dobromír Sošněř. tak opětovně ta stará písnička hrstka poslanců eh, zde poučuje celý stát, co mají dělat a já se ptám, co všechna usnesení přinesla, že píšeme další. Nic nepřinesla. Čili vy skutečně si myslíte, že to někdo čte nebo že to někoho zajímá? Co byste eh, udělali, kdyby vám sultán Bruneje, dámy a pánové, poučoval o tom, že musíte přestat trestat děti nebo dělat potraty. Prostě to skutečně, co byste dělali? Asi zřejmě by vás to zajímalo, tak jako sultána v Brunei, to, co mu říkáte vy. My jsme hovořili o Malavě, Zimbabwe, Izraeli, Rumunsku, Bruneji, Číně, Kamerunu. To skutečně když začneme tvořit černou listinu, tak v podstatě eh, i některé členské státy možná by tam mohly být. To si myslím, že by mělo znamenat, že konečně bychom si měli zamést přes vlastním Prahem a nepoučovat celý svět. Děkuji Děkujeme. Možná bych vám mohl říci, že brunejský sultán včera napsal dopis Evropskému parlamentu, kde se snažil vyjasnit svou pozici. A nyní pan Sean Kelly, prosím, máte slovo. Köszönöm, Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dnes zdůrazňujeme porušování lidských práv Brunei podle trestního zákonníku, podle práva šaria. Jedná se o mučení, eh, kruté nelidské zacházení. Jak si v Bruneji jistě uvědomují, takovéto tresty jsou zakázány úmluvami OSN proti mučení. Ehm, trestní zákonník podle práva šaria de facto znovu zavádí trest smrti a e, umožňuje trestat homosexualitu ukamenováním, což je naprosto barbarský e, zvyk, e, proti kterému je třeba protestovat. Já jsem ze země, z Irska, kde jsme v roce 2015 byli první zemí na světě, kdy jsme v referendu legalizovali homosexuální sňatky. Tolerance to je velice důležitý aspekt světa, ve kterém žijeme. Je velice důležité posouvat se vpřed, nikoli zpět, abychom zajistili, že základní lidská práva budou respektována. Apeluji na brunejské orgány, aby tento trestní zákonník stáhli zpět, aby zajistili, že jejich zákony budou splňovat mezinárodní práva, budou respektovat základní lidská práva všech občanů. A trvám na dekriminalizaci, dekriminalizaci homosexuálu. Věřím, že všechny členské státy a všechny státy světa vyšlo podobný signál. Pan Stanislav Pol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

implementovala eh, trestní zákonník z roku 2013. Ten předpokládá, jak tady zaznělo, tresty jako třeba amputace, veřejné byčování, eh, smrt ukamenováním, což jsou všechno tresty, které v dnešním světě už nemají místo. Dochází také k výraznému rozšíření trestu smrti. Jak víte, náš princip je, že my jsme zásadně proti trestu smrti a to kdekoliv na světě. Jsme přesvědčeni, že takovýto druh trestu nelze opodstatnit. Žádný zločin si nezaslouží být potrestan amputací nebo mučením nebo trestem smrti a je jasné, že žádná osoba by neměla být trestána za to, že někoho miluje. To nelze interpretovat jako zločin za žádných okolností. Tyto tresty, pakliže by byly aplikovány, by znamenaly porušení celé řady mezinárodních závazků, ke kterým se Brunei zavázala. Jsou to eh, akty zakázané umluvou proti mučení, proti eh, proti krutým nelidským trestům a zacházení, což tato země podepsa, spolu podepsala v roce 2015. Rovněž je to proti eh, aseánské deklaraci o lidských právech z roku 2012 a porušuje to také závazky Bruneje jakožto strany eh, úmluvy pro práva dítěte a úmluvy proti veškerým formám diskriminace proti ženám. V ten samý den, kdy tento trestní zákonník byl oznámen, jsme zareagovali společně s mnoha dalšími našimi mezinárodní partnery, včetně mimo jiné eh, Michela Bašira, vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Očekáváme, že Brunei teď zajistí, že implementace tohoto trestního zákonníka nebude porušovat lidská práva a že trestní zákonník tam bude plně konzistentní se všemi mezinárodními lidskoprávními závazky, ke kterým se tato země zavázala. Řekla bych, že tato debata je velice důležitá, to je očekávání, které musíme zdůraznit. Rovněž očekáváme, že tato země zachová své de facto moratorium proti trestu smrti. Já bych k tomu ráda dodala, že se tímto tématem zabýváme už celá léta. Nejedná se o činnost posledních několika týdnů když byl přijat ten trestní zákon z roku 2013. Pozastavili jsme vyjednávání o dohodě o partnerství a spolupráci s Brunei a od té doby jsme toto téma zmiňovali na všech zasedáních s tamními orgány a je to uvedeno i v naší výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie v této zemi. Teď je naprosto zásadní, abychom zabránili aplikaci takovýchto trestů v praxi. Za tímto účelem v první řadě budeme pokračovat ve vyvíjení tlaku bilaterálně na brunejské orgány, jak přímo, tak prostřednictvím členských států, které jsou tam zastoupeny. A je jasné, že nový eh, představitel Unie pro lidská práva, pan Gilmore, na tom také bude pracovat. Rovněž budeme pokračovat v angažmá na úrovni eh, Rady pro lidská práva OSN, zejména v rámci aktuálního univerzálního pravidelného přeskumu, kde bude přeskoumána i situace v Bruneji. A o tomto tématu budeme hovořit rovněž s partnery v rámci ASEANu, protože to znamená porušení závazku Bruneje v rámci eh, struktur ASEANu. Já budu mít osobně příležitost eh, právě toto učinit na našem příštím summitu EU-ASEAN, což bude v srpnu. Zákaz eh, ponižujících trestů to není pouze něco, co souvisí s evropskými hodnotami. To chci zdůraznit. Mnozí z vás jste to také řekli. Jde o univerzální hodnoty, které mají platit pro lidi všech vyznání a lidi ze všech podmínek po celém světě. Nejsou to práva, která, eh, se kterými si může nějaká země dělat, co chce. Jsou to práva, která patří všem lidem po celém světě a žádný stát jim ta práva nemůže upřít. Jde o důstojnost každé jednotlivé lidské bytosti. A my jako Evropská unie budeme pokračovat v tom, že budeme pracovat na tom, aby tato důstojnost byla zachovávána po celém světě, eh, Evropou samozřejmě počínaje. Vzhledem k tomu, že toto je poslední rozprava na plenárním zasedání v rámci tohoto mandátu, Dovolte mi poděkovat každému jednomu z vás za práci, kterou jste odvedli v oblasti lidských práv. Velice si vaší práce vážím Řekla bych, že vaše práce byla velice prospěšná pro diplomacii Evropské unie po celém světě. Sdílím názory těch, kteří zmínili, že doufáme, že v příštím mandátu bude ještě více europoslanců, kteří se budou otázkou obhajoby lidských práv zabývat jak uvnitř EU, tak po celém světě. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Pani vysoká Děkujeme vysoké představitelce. A to, že jsme vám tleskali ve stoje, to skutečně znamená, že si nesmírně ceníme vaši spolupráce a přineslo to jasné výsledky. Máme zde sedm návrhů, to usnesení z následující skupin zelení, EKR, GUE, EFDD, SAD, EPP a zároveň ALDE. Tím končím rozpravu k tomuto tématu hlasovat budeme dneska. Využij této příležitosti, dámy a pánové, rád bych vám poděkoval za spolupráci. Děkuji i za to, že jste mě zvolili do tohoto postu a zároveň všem, kteří se budou snažit o další zvolení do Evropského parlamentu. Přeji vám hodně úspěchu, ale zároveň i v osobním životě. Děkuji všem zprava, zleva, ze zadu, všem spolupracovníkům, děkuji tlumočníkům, děkuji a přeji všem dámy a pánové krásné velikonoce a všechno dobré. A nyní se uvidíme opět ve 12 hodin. Děkuji. president. <clears throat> Zasedání opět zahazuji, zahajuji. Milé kolegyně, milí kolegové, sind zutiefst bestürzt. Jsme hluboce zděšeni neštěstím, ke kterému došlo při autobusové nehodě na Madejře, kde přišlo o život minimálně 29 osob a mnoho dalších bylo zraněno. Náš soucit náleží všem rodinným příslušníkům, ale především obětem této tragédie. A dovolte, abych ve jménu Evropského parlamentu poděkoval záchranným silám a požádám vás o minutu ticha. Děkuji vám. Slovo má pan poslanec Faria. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Já jsem chtěl hned na zahájení hlasování si uchopit slovo, protože jsem se chtěl zmínil o této tragédii, o které již hovořil pan předseda. 29 lidí přišlo o život. Byl to autobus, který se převrátil, autobus s německými turisty. Stalo se to ve velice úzké mm, zatáčce, je to velké neštěstí, ke kterému došlo na Madejře. Mm, mm, jsou tady mrtví, jsou zranění a musíme mm, poskytnout e, naši upřímnou soustrast rodinným příslušníkům. Děkuji vám za tu minutu ticha. Děkuji mnohokrát, pane kolego Fario. Já samozřejmě hned, kolego Gavado, vteřinku, vteřinku, hned přijdu k jednacímu řádu. Francouzské orgány e, e, v rámci vyšetřování žádali o zbavení imunity Marie Christy Arnaud a to bude zasláno podle příslušných kompetencí výboru Jury. Eh, vzhledem k tomu, že paní eh, Linda McKeven odstoupila, eh, je uvolněno její místo s účinkem od 19. dubna 2019 a bude informovat příslušné národní úřady. Dámy a pánové, uděluji slovo paní místo předsedkyni komise a vysoké zástupkyni SVČ. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já vím, že obvykle nevystupuji před hlasováním, ovšem je to poslední zasedání, plenární zasedání v rámci vašeho volebního období, proto dovolte, abych za celou komisi osobně i za radu vyjádřila velké díky, abych poděkovala všem poslancům, poslankyním, všem politickým frakcím za posledních pět společných let za spolupráci. Já si myslím, že jsme se snažili, aby jsme všichni fungovali efektivně, účinně, respektovali autonomii jednotlivých institucí, respektovali různé politické názory, a ráda bych poděkovala především těm z vás, kteří se mnou spolupracovali v oblasti lidských práv, zahraničních věcí, obraných záležitostí a popřála všem poslancům, poslankyním vše dobré, hodně zdaru, ať už je to v následujícím volebním období nebo ve vašem soukromém životě. Jsem si jistá, že evropskou vlajku vždycky ponesete vysoko pokud jde o mě osobně, čekají nás ještě několik měsíců tohoto mandátu. Myslím si, že musíme dále bojovat, budovat na dobrých, kvalitních výsledcích a spolupracovat s novými poslanci Evropského parlamentu, jakmile začne nový parlament fungovat 1. července. Děkuji ještě jednou všem. Děkuji mnohokrát, paní komisařko Morgerini. Eh, myslím si, že ve jménu celého Evropského parlamentu vám mohu poděkovat za vaši práci a opětovat vaše slova díku. Už jste se o tom zmínila, máme poslední zasedání a máme tady několik kolegů, kteří by se rádi přihlásili ke slovu, což není zrovna slučitelné s jednacím řádem. A já se tedy pokusím o to, to nějakým způsobem ukočírovat. Nejprve bych rád vám řekl, že se přihlásily dvě kolegyně a oběma jim udělím slovo, ale jinak k obecným záležitostem nebudu udělat slovo. Kolegyně Kosta. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručná. Chtěla bych říci, že dnes je eh, Mezinárodní den UNESCO, zejména jde o eh, katedrálu Notre Dame a veškeré naše ostatní kulturní dědictví. Chtěla bych říci, že díky parlamentu máme eh, za sebou rok, kde se angažovalo více než 30 tisíc občanů EU. Je to veliká, veliký kus odvedené práce. My jsme eh, dali k dispozici fondy pro kulturní dědictví ve všech programech EU, máme Evropskou kulturní agendu a máme dedikovaný akční plán. A tím pádem bych chtěla po deseti letech zde v parlamentu poděkovat všem kolegům za to, že nám umožnili toto udělat. Byla to velká snaha v rámci kulturní a vzdělávací politiky zde v parlamentu. Děkuji také všem ostatním kolegům i vám, pane předsedo a komisi, za dobrou spolupráci. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Kosta, paní kolegyně Grostet. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Milí kolegové, milé kolegyně, ráda bych poděkovala všem, kteří dneska nesou právě tento žlutý symbol, který nám připomíná uh, tu šílenou záležitost uh, varšavské ghetto, kde tisíce lidí současné době nesou tuto kytičku. A je to symbol toho, že chceme říci, nikdy více se to nesmí opakovat. Je to náš poslední den práce v Evropském parlamentu a připomíná nám to Evropu, kterou chceme budovat. Mír a lidskou důstojnost. Ráda bych vám všem popřála, abychom podpořili tuto dobrou vůli všude ve světě i do budoucna. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď se ještě zeptám. Hlásí se tady někdo skutečně k jednacímu řádu? Opravdu k jednacímu řádu? Není tomu tak? V tom případě hlásí se pan Kavada, tam tuším, oč se jedná, no tak mu dám slovo. Prosím, pane Kavadu. Merci, cher Rainer, merci. Děkuji, Rainere, děkuji, pane předsedo parlamentu. Já budu mimořádně stručný, protože vím, že nemáte rádi dlouhodobé, dlouhé projevy. Já jsem zřídka, kdy se chopil slova, já jsem slíbil občanům, že tady budu usilovně pracovat a doufám, že díky vám a vaší pomoci se mi to pomohlo. Završuji teď třetí mandát, chci všem poděkovat a chci prostě říci, pane předsedo, a vás se to také týká, protože jste bezprostřední soused Francie. Chci říci mimořádně jednoduchou věc. Evropa bude žít. Evropa bude žít navzdory těm, kteří by rádi uzavřeli naše země v hranicích. Evropa bude žít díky Joel Brandt, která zachránila tisíce židů eh, v situaci, o které právě hovořila paní poslankyně. Máme tady díky dvou eh, Polákům, eh, díky Helmutu Schmidtovi, díky Kolovi, díky Jozi Flashman, díky Slovence, která zachránila mnoho lidských životů během druhé světové války. Díky Simon Weil. Děkuji všem kolegům, že se zasluhujete o to, aby naše Evropa byla lepší. Děkuji i všem, kteří byli proti mé práci. Opouštím Evropský parlament se slovy díků z hlouby svého srdce. Děkuji vám za vaši práci. Děkuji vám, pane předsedo. Pan kolega Petrle. Eh, Vážení kolegové, eh, Toto budou naše poslední rozhodnutí v rámci tohoto mandátu a já bych vám chtěl poděkovat za pět let jednotnosti v rozmanitosti. Je naší odpovědností udržet Evropu pospolitou. Musíme znovu postavit Notre Dame a hezké Velikonoce. Děkuji mnohokrát, pane kolego Petrle. A teď přicházíme k hlasování. Nejprve téma Čína máme tady ústní pozměňovací návrh kolegyně Šojdrové. You, Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Náš ústní pozměňovací návrh bodu odvodnění A Chceme, aby Čína respektovala mezinárodní právo a lidskoprávní standardy v rámci svého vlastního rozvoje. Děkuji všem kolegům za podporu. Máte nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak? Takže teď eh, hlasujeme o usnesení jako celku eh, v ústním pozměním, jak jste právě slyšeli. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Téma Kamerun. Máme tady usne, návrh usnesení sedmi frakci. První, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, celé usnesení. Eh, promiňte, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Brunej. Tady máme společný návrh usnesení sedmi frakcí. E dva v, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. E, odstavec 11 původního textu ve dvou, no, první pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Tři jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. E, bod úvodního ustanovení 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. G, původní text ve dvou částech, první část pro, druhá, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Usnesení jako takové, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď se dostáváme ke zprávě Moraeš. Je to jediné jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě kolegy Balase. Tady chce eh, vznést nějaký návrh na změnu kolegyně. Dear President. Vážený pane předsedo, kolegové, v souladu s článkem 190 odstavec 4 jednacího řádu bych ráda navrhla jménem své frakce, abychom hlasování o zprávě BALAS o koordinaci systému sociálního zabezpečení odložili na některé z příštích parlamentních zasedání. Je to proto, že tato zpráva vůbec není připravena na hlasování v plénu a hlasování o ní dnes by jen potvrdilo to, to vážné rozdělení, které mezi námi panuje, a to v poslední den legislativního období. Jsem skutečně přesvědčena, že toto téma musíme ponechat otevřené, aby příští parlament mohl hledat možnosti, jak dosáhnout dobré a kvalitní dohody, která přinese skutečnou přidanou hodnotu našim občanům. Věřím, že se mohu spolehnout na vaši podporu v žádosti o odložení tohoto hlasování a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Stevens, ve jménu frakce EKR. Pan Balaš chce hovořit proti, prosím. Euh, pane předsedající Tato žádost je opakovanou žádostí, protože už zazněla v pondělí, byla zamítnuta, to bych rád připomněl, byla zamítnuta tady v parlamentu a tato opětovná snaha znamená snažit se dát obstrukce eh, rozpravě a demokratickému hlasování. Měli jsme rozpravu a teď bychom měli hlasovat a eh, tento parlament mm, se stará o zásadní práci, o zásadní práva zaměstnanců a to bychom neměli odkládat. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego Balas. Teď začínáme tedy hlasovat na, za žádost kolegyně Steven Sminovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Tím se dostáváme ke zprávě Eichhout 90 jmenovitě. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 91 pro proti, zdržel se přijato. Eh, První čtení v parlamentu je tím uzavřeno. Dostáváme se ke zprávě kolek Hřiba. Předběžná dohoda, pozměňovací návrh 87 jmenovitě, zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Eh, první čtení parlamentu je tím uzavřeno, dostáváme se ke zprávě kolegy Cvěvky. Také tady předběžná dohoda, pozměňovací návrh 1.40, jmenovité hlasování, zahoju hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tím uzavřeno. Dostáváme se ke zprávě kolegyně Regner. Je tady předběžná dohoda, pozměňovací návrh 340 změnovitě, zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě pana kolegy Krasnodebského. Nejprve návrhy 32 a 48 jmenovitě. Společně zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 CP1 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 6 a 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 CP2 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 jmenovitě, zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 CP, 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 1, CP1 tím odpadá. 35 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 CP4 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 CP2D a 31 CP5D. Identicky, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A tím se vyřizuje 36. 37 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 CP6. Pro. Proti. Zdržel se přijato. Tím pádem je CP3 odpadá. 38 jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 39 jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 40 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 31 CP7 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 21 a 41 je to zhodné, jmenovitě zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 43D jmenovitě zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 1 CP4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 CP8 pro, proti, zdržel se. To musíme kontrolovat. Zahoji hlasování. Myslím si, že to bylo přijato, ale někteří velice váhavě zvedali ruce, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 31 CP9 jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 44 tím pádem odpadá. 31 CP10 jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 31 CP11 jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 45 tím neodpadá, takže jmenovitě 45 zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 1 CP5 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 31 CP10 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 1 CP6 jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 CP11 jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 47 jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 47 jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 1 CP7 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 31 CP12 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh takto pozměněný eh, eh, elektronicky. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Angenommen. Přijato. Tím je první čtení parlamentu uzavřeno. Dostáváme se ke zprávě pana Lukeho. Tady máme předběžnou dohodu. Návrh dvě jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Tím je první čtení parlamentu uzavřeno. Další zpráva pana kolegy Lukeho. Předběžná dohoda, návrh dvě jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Návrh 3, prohlášení komise, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Tím je první čtení parlamentu uzavřeno. Zpráva kolegy Fernandeše a pana Gualtieriho. Tady požádala jménem komise paní eh, místopředsedkyně Mogherini. Prosím. Pane předsedající, nejprve bych poděkovala panu Baltierimu, panu Fernandésovi, oběma zpravodajům za úžasně odvedenou práci, ale zároveň bych ráda poděkovala Ekonu i výboru pro rozpočet, přidruženým výborům, všem stínovým zpravodajům za konstruktivní práci ve velice omezeném časovém rámci. Vždycky jste podporovali iniciativy Evropské komise, pokud jde o investice v průběhu celého vašeho volebního období. My vítáme tuto dohodu mezi spoluzákonodárci, a samozřejmě tento, toto prohlášení, které vám chci říci, samozřejmě budeme dodržovat. Pokud jde o implementaci paktu růstu a stability, i pokud jde o příspěvek členských států nebo národních bank, pokud jde o obecný sektor, pokud jde o tematické nebo multilaterální investiční platformy, to všechno by mělo být považováno za jedno z opatření na základě článku 5.1 a 9.1 nařízení Rady 1466 z roku 97 a článku 3 a 4 nařízení článku 47 lomeno 97. Pokud jde o implementaci paktu růstu a stability, komise bude zvažovat i další možné aktualizace implementačních hlavních rámců, pokud jde o EFSI, uplatňování těchto principů na základě eh, informací o flexibilitě, tak aby jsme byli v rámci EISI nástupcem v této oblasti. Bude to, přís, bude to určitý příspěvek, dodatečné finanční prostředky ze strany Eh, nás eh, jako pomoc jednotlivým prostředkům poskytnutým ze strany členských států. Děkuji. Děkuji paní místo předsedkyně Mogherini. Máme tady částečnou dohodu, návrh 42, výboru Buč a Ekon, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Tím tedy přijaté pozměňovací návrhy z 16.1.2019 jsou e, zrušeny. Teď jmenovité hlasování návrhu komise, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Tím je první čtení parlamentu uzavřeno. Zpráva Klün. Opět i zde předběžná dohoda, návrh 63, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zpráva kolegy Tanga. Opět i zde předběžná dohoda je návrh 2, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Opět i zde je první čtení parlamentu uzavřeno. Na, eh, zpráva Gerling, předběžná dohoda, návrh 44, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato, tím je první čtení parlamentu uzavřeno. Zpráva kolegy Langena, opět předběžná dohoda, návrh dvě, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je uzavřeno. Zpráva kolegyně Hübner, předběžná dohoda, návrh dvě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Zpráva kolegyně Zender. Předběžná dohoda, návrh dvě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Tím je první čtení parlamentu uzavřeno. Teď se dostáváme k návrhu usnesení jednání s Radou a komisí o vyšetřovacím právu parlamentu legislativní návrh. Celé usnesení, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A na závěr se dostáváme k usnesení ohledně endokrinních disruptorů. Návrh 2 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 7, původní text ve dvou částech, obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh čtyři jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 5 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Milí kolegové, teď se dostáváme k poslednímu hlasování. Chtěl bych vám všem poděkovat za skvělou spolupráci na plenárních zasedáních a děkuji vám také za ohled, když jsem někdy třeba chyboval, eh, pokud jsem někoho urazil svým postupem, kdy omlouvám se za to velice. Přeji vám všem krásné velikonoční svátky, přeji vám všem úspěšnou předvolební kampaň, pakliže se budete ucházet o znovu zvolení sem do parlamentu a jak jsem řekl po eh, štrasburských útocích musíme si vždy uvědomovat, že jde o politické názory a, smě, a boj o politický směr, ale nesmíme pochybovat o to, že eh, jde pouze o politiku, o demokracii, nejde o osobní útoky proti komukoli. A teď tedy závě- eh, ještě jedno upozornění. Prosím, vytáhněte si kartičky, až to bude uzavřeno. Takže jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Angenomen. Přijato. So.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 takže dnes to bude asi úplně nejtěžší, protože je mi jasné, že spousta kolegů se chce rozloučit a popřát si a tak dále a tak podobně. Nicméně rád bych, kolegové, a byl bych vám velice vděčný, kdybyste v rámci té rychlosti, s jakou jsme hlasovali, že byste stejnou rychlostí i opustili plenární sál, abychom mohli pokračovat ve vysvětlování hlasování. Takže opět, ještě jednou, budeme se eh, vyjmenovávat jménem, abychom to třeba trošku uspíšili. Pan Kaspary, pan kolega Průst, pan kolega Karas, kolega Bulman, kolega Castaldo, Paní kolegyně Zimmer, kolega Scholz taky. Paní kolegyně grossette Frau Kollegin Šujca. Kolegyně Šujca. Dürfte ich die bitten, já nevím, možná bych poprosil ty, kteří jsou ještě v uličce u EPP a v uličce u SAD, aby poněkud uspíšili své konání. Two rows, push a bit. So, wir kommen zu den... Tak a jdeme na vysvětlování hlasování. Začneme s právou kolegyně Metzola. Slovo má paní kolegyně Forenza. A ona tu není, aha, tak jo. Tím pádem se dostáváme ke zprávě kolegy Aikuta. Slovo má kolega. Ale vážení přátelé, buďte tak laskaví. Gue. Pane Šolci. Herr Scholz. Pane Šolci. Nebo neslyším. Co ich darf jetzt Herrn... No dobře. Slovo má kolega Sušněrš. Gosovém przeciwko tomu. Já jsem hlasovala proti této zprávě, protože skutečně nerozumím takové logice, která považuje jeden automobil za dva jiné automobily. Já skutečně si myslím, že tam neexistuje něco bez emisí, protože prostě všechno například vytváří určité teplo, dokonce i zvířata, když na nich eh, třeba zrovna takříkajíc jedete. Čili opravdu si myslím, že kolegové asi nemají vůbec představu o tom, jak její směrnice nebo nařízení budou nějakým způsobem implementovány skutečně. Čili já samozřejmě chci, abychom zlepšovali životní prostředí, elektromobily sice neemitují nějaké emise tam, kde jezdí, ale v, v, tam, kde se vyrábí. Ano, já nevím, zda máme v našich energetických sítích dostatek vůbec prostoru, abychom zde akum, měli akumulátory pro elektromotory, co budeme dělat, pokud jde o problémy s odpady těchto typů, které vidíme například v Norsku, čili podle mě toto je absolutně nepotřebná regulace, která brání rozvoji automobilismu v Evropě. Děkuji vám, pane kolego Sušněrši. Teď se dostáváme k vysvětlování hlasování zprávy kolegy Gřiba, co se týká um, energeticky čistých a efektivních eh, dopravních eh, prostředků. Kolega Matthews. Děkuji, pane předsedo. Když bylo toto opatření poprvé zamítnuto, byl jsem s ním velice nespokojen. Tak, jak bývá obvyklé v tomto parlamentu, hovořilo se o centralizaci, o více kontrole, o rigidnějším vynucování předpisů z centra. A v tomto konkrétním případě se masově zdůrazňovaly elektromobily eh, jako způsob, jak hm, snížit emise, ale pokud nás zelená ekonomika poučila o čemkoliv, tak je to to, že nevíme, jakým směrem se technologie bude vyvíjet. A pro politiky, kteří sedí zde eh, a kteří se mají snažit někomu diktovat, jakým způsobem se má technika a technologie a celý průmysl eh, ubírat, to je naprostý nesmysl. Takže já jsem velice rád, že po spoustě tvrdé práce se spravodajem a stínovými spravodaji se nám podařilo z tohoto návrhu udělat daleko flexibilnější eh, systém. Máme tam méně důrazu na pouze elektromobily, umožníme technologii, aby se rozvíjela sama o sobě, což je skvělé. Děkuji vám. Děkuji vám. Tolik tedy zpráva Křip. Teď zpráva Zvěvka, co se týká používání digitálních nástrojů a procesů. Opět i zde má slovo kolega Matthews. Děkuji, děkuji za možnost vystoupit i k tomuto tématu, pane předsedající. Já se domnívám, že toto je nesmírně důležité, je zásadní, aby společnosti, které chtějí, chtějí přeshraničně obchodovat, po internetu, elektronickým způsobem, aby měli tuto svobodu, abyste nebyla omezení, aby jsme se nesnažili nějakým způsobem zabránit mezinárodní konkurenci, například ve vydavatelství, odkud pocházím já profesně, elektronické knížky, každý si může je downloadovat i z jiných zemí, zaplatí se a tak dále. Čili společnosti mají možnost tímto vzdáleným způsobem i obchodovat po internetu, to je zásadní především tím, že omezíme nějaké překážky abyste nemuseli prostě fyzicky se dostavit do jiné země, protože celou, eh, celým smyslem internetu je, že to můžete dělat dálkově. Děkuji. Děkujeme kolego Matthewsi, tolik vysvětlení hlasování ke zprávě kolegy Zvěvka, teď zpráva kolegyně Regner, co se týká přeshraničních konverzí, fúzí a rozdělení firem. Opět zde má slovo pan Matthews. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Takže ještě jednou si beru slovo abych hovořil o nutnosti mezinárodního obchodu a o jeho dalším uvolnění. I zde jsem velice rád, že i v tomto ohledu usnadňujeme fungování e, opatření v této oblasti. Když ta opatření byla prvně navržena, tak to znamenalo různé restrikce pro firmy v tom smyslu, že budou muset e, doložit, že nedělají nic nekalého, než budou s nějakou fúzí třeba moci pokračovat. A zde v tomto případě mám velkou radost z toho, že už to tak není. Je to velký krok vpřed pro mezinárodní obchod i pro Evropskou unii. Mezinárodní obchod posiluje naše hospodářství, pomáhá zaměstnanosti a pomáhá Eh, porozumění mezi národy, což je nutně dobrá věc. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji, pane kolego Matthewsi. Tím jsme vyčerpali vysvětlování hlasování ke zprávě kolegyně Regner. Teď tady máme dvě žádosti o slovo ke zprávě pana Krasnodemského, Evropský obraný fond, jako první kolega Jurek. Pane předsedající, dámy a pánové, směr politiky nebo vůbec eh, systém hodnot každé eh, naší eh, politiky v podstatě je vidět i na tom, jaký má rozpočet. Rozhodnutí o obraném Evropském fondu možná není veliký krok, ale závažný krok tímto směrem. Paní kancléřka Merklová o tom hovořila nedávno v Evropském parlamentu a možná i budoucí předseda komise pan Weber. Čili ano, směrem k evropské armádě. To není směr budování naší spolupráce. Většina našich zemí eh, je součástí to. My jsme se zde nesjednotili proto, abychom budovali politickou sílu, ale abychom vzájemně podporovali nezávislost našich států. Toto je skutečným smyslem evropské spolupráce, čili opětovně vás varuji, aby jsme se nevydávali tímto směrem. Děkuji, kolego Jurku. Teď paní Forenza. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já jsem hlasovala velice důrazně proti tomuto usnesení, protože tvrdím, že Evropská unie musí radikálně změnit směr. Ne musí bránit především život, musí bránit osoby, nesmí bránit hranice, jak eh, tímto usnesením žádáme. Evropská unie, musíme si uvědomit, riskuje zejména v oblasti Středomoří, kde Každý den se lidé vydávají na nebezpečnou cestu, kde každý den jsou mrtví. Myslím si, že Evropská unie musí začít financovat lidi, musí začít bojovat s chudobou, musí zajistit um, nějaký nový progresivní celoevropský daňový systém, systém spíš než vytvářet evropskou armádu, protože vytvoření evropské armády znamená odebrání peněz od toho, co je skutečně důležité. Je potřeba um, nedávat peníze do odmítání lidí a do obrany hranic. Děkuji vám, paní Foren, zatím jsme vyčerpali vysvětlení hlasování ke zprávě kolegy Krasnodemského, teď zpráva kolegy Tanga co se týká zveřejňování informací ohledně eh, udržitelných, eh, udržitelných investicích. Slovo má paní kolegyně Majer. Um, Děkuji, pane předsedající. Já jsem asi poslední Britkou, která vystoupí eh, zde v Evropském parlamentu, mm, snad ne poslední úplně do budoucna. Finanční sektor není pouze o profitu pro pár lidí, a ignorování nápadu na zbytek. Já jsem lejbristická poslankyně a chci, aby peníze bank, investiční společnosti, penzijních fondů, aby investovali více do spravedlivé společnosti. A toto hlasování je součást našeho úsilí, aby jsme financovali udržitelný rozvoj. Toto je v dlouhodobém zájmu naše, protože fosilní paliva to skutečně není dlouhodobé stabilní investování, ani to nepodporuje zdraví nebo bezpečnost a a samozřejmě nesmíme podporovat práci dětí. My potřebujeme, aby velké společnosti v banky nejenom zajistili návratnost investic, ale investovali například i do eh, jiných platových podmínek, eh, žen a mužů, či zdravotního, eh, či životního prostředí. Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně Majer. Tolik vysvětlení hlasování k zprávě kolegy Tanga.

a teď ještě dvě vysvětlení hlasování k návrhu usnesení, co se týká eh, komplexního plánu Unie pro endokrinní disruptory, jako první kolega Faria. Dobrý den, prezident. As evidencie da toxicidade de com atividade Děkuji mnohokrát. Hovoříme o látkách, které jsou toxické, k tomu máme dost důkazů už po více než 20 let. Tyto látky jsou všude kolem nás vedou k mnohým druhům škod v lidském těle. Zatím jsme měli eh, sice částečná jaksi opodstatnění, ale neměli jsme žádné všeobecné horizontální hodnocení škodlivosti těchto látek. čím víc eh, těchto látek je v kontaktu s lidmi, nebo s čím, s čím více látkami je člověk v kontaktu, tím je to horší a ty látky jsou obsaženy v mnohých například kosmetických produktech, což je zvlášť vážné. Musíme se postarat o to, aby všechny látky, které nějakým způsobem narušují hormonální systém lidského těla, byly zakázány. U mnohých látek vůbec zatím nevíme, jakým způsobem, že tělu vlastně škodí. A já bych rád ještě jednou zopakoval, že pro mne byly v rámci tohoto mandátu otázky zdraví zvlášť důležité. Děkuji. Děkujeme, pane kolego Faria. Slovo má kolega Sušňář. Ta rezoluce možná to usnesení znamená to, že my vlastně ani nevíme, o které látky jdou, jak škodí, ale víme, že to můžeme regulovat a nikdo to neudělá lépe než Evropská komise. To poukazuje na to, že jste se nepoučili v tomto volebním období. Nic se nepoučil Evropský parlament z Brexitu. Britové již měli pokrk vaší arogance, vašich regulací a rozhodli se na tento bolestný proces rozvodu, aby již nemuseli být pod tímto tlakem celá ta levicová elita, která řídí Evropu, přijde o tuto moc. Nevím, jaké výsledky vás vedou k tomu, dámy a pánové, abyste rozšiřovali tyto regulace ještě dál. Je to umírající kontinent, klub seniorů, které kolonizují barbaři my nejsme schopni se obnovit, reprodukovat a chcete tento experiment vyvážet, poučujete další země, aby dělali stejné hlouposti, jako vy chcete zničit Evropu a celý svět. Ovšem já si myslím, že zničena by měla být především Evropská unie. Děkujeme, pane Sušněrši. Tím jsme ukončili vysvětlování hlasování k návrhu usnesení k endokrinním disruptorům a ještě výjimečně vysvětlení ke zprávě kolegyně Metzola, co se týká Evropské pobřežní a pohraniční stráže paní Forenza. Děkuji, pane předsedo, a díky za vaši vstřícnost. Já jsem hlasovala proti Eh, návrhu zprávy Metzola, protože si myslím, že Evropská unie musí zachraňovat a nesmí pokračovat v odmítání lidí. Je potřeba eh, skoncovat s dohodami s Libí, to je země teroru, mučení a eh, obecně problému. Je potřeba skončit s kriminalizací a persekucí nevládních organizací, zejména hovoříme-li o oblasti Středomoří. Řekla bych, že jedna z činností, na kterou je možné být hrdí, eh, je takzvaná iniciativa Open Arms, což je nevládní organizace, která zachraňuje životy. Tolik tady mé poslední vystoupení v plenárním sále. Chtěla bych poděkovat všem za posledních pět let práce, byl to obrovský výkon. Byla mi, bylo mi velkou ctí zastupovat zde Eh, mé voliče, mé politické síly. Řekla bych, že jsme eh, chtěli zastupovat všechny stejnou měrou. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Forenza. Tolik tedy veškerá eh, vysvětlování hlasování. Včerejší zápis a zveřejněné texty eh, máte k dispozici, jsou námitky. Nejsou tím pádem je zápis schválen, pakliže nebudou žádné námitky. Budou usnesení přijatá v těchto dnech, předána příslušným gremím. Vzhledem k tomu, že toto je poslední zasedání eh, volebního období. Navrhuji, aby zápis tohoto zasedání byl odchylně od jednacího řádu schválen už teď. Jsou proti tomu námitky. Nejsou tím pádem zápis schválen. Tak, já už jsem kolegům všechno nejlepší k velikonocům přál. Děkuji všem zúčastněným službám za veškerou práci eh, na tomto legislativním období, na tomto plenárním týdnu. Přeji i všem vám hezké velikonoce a šťastnou cestu domů a doufejme, že se uvidíme s tím staronovým parlamentem. Tím pádem je plenární zasedání Evropského parlamentu odročeno až do příštího zasedání.